Um, Dobrý den, potřebujeme začít, protože máme určitá časová omezení a máme dnes ráno slyšení, takže je důležité, abychom umožnili lidem vystoupit. Jenom vás chci informovat o rozhodnutí koordinátoru na včerejšího zasedání. Um, informace byla rozdána a budeme ji považovat za přijatou, schválenou, pokud nejsou nějaké velké výhrady. Přejdeme tedy okamžitě eh, ke slyšení o dohodě o volném odchodu mezi Evropskou unii a Korejskou republikou. Já bych tady rád přivítal naše hosty, z nichž každý si sebou přináší své zkušenosti a znalosti z oboru mezinárodního obchodu. Požádám tedy všechny řečníky, aby se omezili eh, ve svém počátečním vystoupení na pouze 10 minut, abychom zajistili, že budeme mít dostatek času pro diskusi, následnou diskusi. Takže nebudu prodlužovat svůj úvod, rád bych tady představil řečníky, začnu Eh, u pana Stevena Vulkoka. Je tady, který přednáší eh, mezinárodní politickou ekonomii na katedře mezinárodních vztahů na Londýnské vysoké škole ekonomické. Jsem hrdý, že jsem absolventem LSE eh, ze 70. let a zároveň šéfuje oddělení pro mezinárodní obchodní politiku. Bude tady provádět hodnocení dopadů um, dohody o volném obchodu mezi Evropskou unii a Koreou. Takže, pane profesore, máte slovo. Rád bych představil svého kolegu Žaka Pakmana, který také prováděl tu studii a jenom bych rád řekl, že to byla studie, kterou prováděla naše vysoká škola, koordinovala ji ale zároveň ve spolupráci se SEPS, e eh, Univerzitou z Maastrichtu a Institutem pro německé hospodářství. Založili jsme tuto studii na už existujících materiálech, takže žádný nový výzkum jsme neprováděli. Naším cílem bylo poskytnout jakési vyvážené hodnocení eh, provedené odvedené práce eh, na, ve vztahu k této dohodě. Jenom na úvod bych ještě řekl, že ta dohoda mezi Evropskou unii a Koreou nabízí příležitost pokročit v oblasti obchodu a to v době, kdy eh, jednání z Doha stagnují a další dohody, například Korus mezi USA a Koreou, zatím nebyly ratifikovány. Je to komplexní dohoda, pravděpodobně nejkomplexnější, kterou kdy Evropská unie vyjednala ehm, v rámci tedy dohod o, volný, o volném obchodu až do dnešního dne. Eh, obsahuje velkou liberalizaci v oblasti zboží, služeb a je to dohoda jakási průkopnická, mm, pokud jde o některá ustanovení o pravidlech. Pokud jde o soulad s VTO, to nás žádali, abychom prověřili. Myslím si, že není pochyby o tom, že je tato dohoda v souladu s široce přijímanou interpretací VTO, pokud jde o článek 24 GATT a článek 5 dohody GATS protože eh, snížení tedy tarifů, a zvláště pak v oblasti služeb, je eh, také v souladu s principy VTO, například pokud jde o fitosanitární opatření, technické překážky obchodu. Tato dohoda v podstatě realizuje principy VTO zavádí eh, silnější ustanovení eh, o implementaci. Tomu se budu vědovat za chvíli. Jsou určité oblasti, kde tato dohoda je, jde vlastně dále než VTO, například v oblasti hospodářské soutěže, protože u VTO nejsou tato ustanovení, také v oblasti veřejných zakázek a co je ještě důležitější v oblasti práv k duševnímu vlastnictví? Tam zachází dále než dohody TRIPS v celé řadě ohledů, zvláště pak pokud je o zeměpisná označení, kde stanoví dva registry. Zavádí dva registry a je v souladu s tím, co, o co usiluje EU ve svých multilaterálních vyjednáváních. Je zapotřebí také zmínit, že je tady stále ještě určit, jsou určité spory, pokud jde o dopady eh, této dohody, pokud jde o toho ducha multilateralismu. A je tady debata, zda další široké používání těchto dvoustranných eh, dohod vlastně podkopává ta vyjednávání v oblasti multilaterálních dohod. Samozřejmě bilaterální dohody jsou hlavním instrumentem eh, u všech hlavních smluv, stran nebo zemí, které jsou partnery těchto smluv. Pokud jde o ty dopady, připomenul bych jenom, že se vyjadřují k již stávajícím studiím. My jsme neprováděli žádnou novou práci. Pokud jde o hospodářské jakési výsledky. Tady jsou výsledky skromné. U Koreji to bude méně než 1% HDP a u Evropské unie méně než 0,03%. Eh, ty dopady nebo efekty pro korejskou ekonomiku, protože je malá, budou větší a protože Korea také je více protekcionistická. Nám se zdá, že to je správné. Většina studií zahrnuje tyto cifry. Nejnovější je z května tohoto roku ty dospívají zhruba ke stejným, stejným závěrům, takže si myslíme, že ty naše cifry jsou v podstatě správné. Pokud jde o ty obchodní účinky, dopady, tady je jasné, že další sektory Evropské unie odvětví získají. Um, než ztratí, více jich získá, než ztratí. Potenciální přínosy jsou tady v servisním odvětví, odvětví služeb, také ve strojírenství, farmaceutickém průmyslu, chemickém průmyslu a do menší míry také potravinářském a zemědělském průmyslu. Ty všechny získají, vytěží ze zvýšených exportů. Nedávná studie Evropské komise naznačuje, že výhody u exportu budou asi tři, u 33 miliard eur pro Evropskou unii to se znovu zdá, že je zhruba správné číslo, je to vyšší, než uváděly předchozí studie, ale tato nedávná studie eh, je poněkud hlubší, snaží se kvantifikovat eh, ty účinky odstraňování technických překážek a regulačních překážek eh, v tomto sektoru služeb. Tedy je ovšem jedna výhrada, Dohody o volném, dohoda o volném obchodu ovšem neodstraní netarifní překážky, může odstranit eh, cla, ale netarifní překážky a regulační překážky ty budou vyžadovat ještě další práci, abychom je mohli vyřešit. Takže tyto výhody budou záviset na efektivních opatřeních, eh, která budou řešit ty regulační eh, překážky necelní povahy. Obchodní um, výsledky, obchodní přínosy pro Koreu zase při použití nedávných, nejnovějších cifer budou celkové hodnotě 23 miliard. Jinými slovy, to je jakési zúžení deficitu Evropské unie v obchodu s Koreou. Většina té studie poukazuje na soustředění přínosů, exportních přínosů v automobilovém průmyslu, to znamená korejské vývozy automobilů a méně pak v textilu a elektronice. Textilní odvětví eh, je poměrně rozsáhlé, pokud jde o objemy. Nedávné studie vlastně nezohledňují eh, korejsk, přímé eh, korejské investice v Evropské unii, eh, to znamená především své, do výrobních kapacit v České republice a na Slovensku. To pravděpodobně povede ke značnému snížení e, korejských exportů do Evropské unie. A v posledních několika letech došlo ke snížení objemu eh, korejských exportů do Evropské unie. Um, Navracení cel, ta ustanovení v této oblasti jsou ekvivalentní vlastně ex, jako ex, vývozním subvencím pro Koreu. My jsme se dívali na různé odhady dopadu eh, tohoto opatření. A kdybychom se řídili jakýmsi průměrem, bude to asi 1,5 nákladů ehm, na cenu auta. Pokud se eh, přejdeme k otázkám pravidel a necelních překážek, ta ustanovení eh, o technických překážkách obchodu, která jsou důležité, jak jsem řekl, pokud má mít EU eh, e určité výhody, Tady vstupují na novou půdu v tom, že zavádějí ustanovení pro jednotlivá odvětví, pro automobilový průmysl, strojírenský průmysl, chemický průmysl a farmaceutický průmysl. Eh, tato odvětvová eh, ustanovení nebo opatření, jak se zdá, nabízejí dobré vyhlídky v možnosti řešit eh, současné ustanovení o TBT Eh, překážek, které existují v Koreji, posilují mezinárodní standardy, eh, u korejské strany zavádějí nové koncepce jakéhosi moderátora, jakési třetí strany, která by v případě sporů řešila tyto spory a povedou také k ustanovení, eh, k rychlejšímu řešení sporů. O tom jsou tady další ustanovení. A to v souladu s dohodou mezi Koreou a USA. Pokud jde o eh, duševní vlastnictví, jak jsem se již zmínil, toto je první dohoda o volném obchodu, kde Evropská unie vlastně implementuje globální evropské cíle, tedy cíle efektivněji uplatnit, tedy ochranu práv duševnímu vlastnictví, zahrnuje ty dva registry pro geografická označení a Eh, je, také zachází dále než dohody TRIPS, protože obsahuje i eh, opatření trestního charakteru v případě porušování těchto pravidel. Je tady jedno nebo dvě, jsou tady oblasti, kde tato dohoda zachází za dále než standardy TRIPS. Pokud jde o oblast hospodářské soutěže, je tady paralelní bilaterální dohoda mezi Evropskou unii a Koreou o spolupráci eh, v uplatňování pravidel hospodářské soutěže a FTA také zahrnuje ustanovení o transparentnosti při poskytování subvencí, což je také VTO+. Pokud jde o veřejné zakázky, eh, vzhledem k tomu, že jak EU i tak Korea podepsali dohodu o vládních nákupech, tak eh, ta, ta, ty, ty pravidla jsou v podstatě GPA. A jsou tady ještě další závazky v oblasti centrálního nákupu, centrálních zákazek, veřejných zákazek v Koreji a také eh, kontraktech v oblasti stavebnictví. Jak už jsem se změnil, ustanovení o řešení sporů v této dohodě zavádějí eh, ustanovení, která jsou vlastně typu VTO, takže jsou to ustanovení, která umožňují poměrně rychlý postup. Pokud je udržitelný rozvoj, to znamená standardy v oblasti environmentální a pracovní, pracovního zákonodárství. V této dohodě poprvé je obsažena, jsou obsažena ustanovení podporující klíčové standardy v oblasti eh, pracovně právní a dále závazek ze strany Koreje poskytovat tedy slušné pracovní podmínky. Jsou to určité klíčové standardy, které e, uznává i ILO, které ještě Korea neratifikovala a v této dohodě se tedy uvádí, ta, ta dohoda zavazuje obě strany, aby dodržovaly e, stávající úmluvy ILO. Mezinárodní organizace práce. Takže jsou tady určité postupy, které by nám měly pomoci Eh, propagovat, prosazovat eh, uplatňování klíčových eh, standardů v oblasti pracovně právní v Koreji. Pokud je otázka času, je tady otázka, zda včasná aplikace bude mít přínos. Obecně řečeno, dá se říci, a my jsme to v té zprávě uvedli, že, bude, že to bude mít určité výhody, zvláště v odvětví služeb, ale také ve strojírenství, které jsou pro eh, včasné uplatnění realizaci této dohody. Takže schrnul bych to tak asi, že eh, tato dohoda je výhodná pro Evropskou unii. Všechny obchodní dohody samozřejmě budou znamenat určité náklady na přizpůsobení se novým podmínkám. Tyto však v tomto případě budou pro Evropskou unii velice skromné, zvláště ve srovnání s jinými náklady na uplatnění podobných dohod v evropských, různých evropských odvětvích. Jedna možnost tady by byla poskytnout určitou pomoc na uplatnění dohody v určitých odvětvích a subodvětvích, na které bude mít tato dohoda dopad ale nakonec bych jen zdůraznil, že růst exportu v Evropské unie bude záviset na efektivní realizaci eh, ustanovení NTB, to znamená efektivní eh, uplatnění ustanovení dohody. Děkuji, pane předsedo. Já také děkuji, pan předseda. Náš druhý řečník bude Ignacio Garcia, hlavní vyjednavač této dohody za DG Obchod. Je to jeden z našich stálých hostů v tomto výboru. Takže Ignacio Garcia, máte slovo. Prosím vás, abyste dodržel těch deset minut. Děkuji, pane předsedo. Chci nejdříve říct, že eh, kolega nemohl přijít ehm, a zúčastnit se tohoto slyšení. Nejdříve chci vyslovit eh, pogratulování a poblahopřání ke kvalitě té studie, která byla provedena. A omezím se pouze na čtyři body. Pokusím se také být co možná nejpřesnější. Nejdříve chci zdůraznit potenciál. Pokud člověk jedná rychle, přináší to výhody. To je jedna z možností tohoto systému v oblasti výroby. Být první na tahu. Čtyři velké oblasti jsou strojírenství, chemikálie, eh, díly do aut a farmaceutika. V těchto čtyřech sektorech je Korea zastoupena velmi dobře, 6 až 8 cla a to je také v rámci konkurence s dalšími zeměmi, zejména s Japonskem a USA. Ve všech těchto sektorech se odstraní všechna cla v příštích letech a to je potenciálně první krok kdy pracujeme na odstranění cel v rámci této dohody. Druhý bod, o kterém se chci zmínit, je význam přístupu, který byl zvolen pro tuto dohodu, pokud jde o jiné bariéry. Pokud se podíváme na jiné dotčené sektory, vidíme, že ve všech jsou necelní překážky, A vidíme, že je to důležité, když jde o to odstranit je. Hlavní důvod toho, té překážky, pokud jde o Koreu, je kombinace evropských a amerických norem pokud bychom chtěli na korejském trhu použít určitý model, museli bychom počítat také s vysokými výrobními náklady. To funguje, když se podíváme na automobilový sektor a podíváme se také na eh, ta ustanovení, která byla identifikována jako překážky. Co se týče elektronického sektoru, hlavními překážkami, tedy necelními pro vstup na trh, jsou velmi byrokratická opatření a předpisy a také testování v korejských laboratořích je velmi striktní. V důsledku této dohody se Korea rozhodla snížit byrokratickou zátěž a také podmínky testování. Je zde však potenciální riziko, že v budoucnosti se ještě přijmou určité právní normy, ale v principu tato dohoda již ošetřila všechny možné rozpory a v případě automobilového průmyslu Eh, je možné o 75 dní zkrátit eh, rozhodnutí soudu v případě nedodržování smluv. V případě USA funguje podobný mechanismus u televizních přijímačů a automobilů, což jsme zahrnuli do této dohody. Toto nebylo součástí eh, dohody, eh, kterou jsme vyjednávali s USA. Významné je to, že poprvé jsme uzavřeli eh, dohodu o volném obchodu s azijskou zemí, zemí, která přijala pravidla a právní normy, které platí v Evropě i v oblasti elektronice, i v označení původu, což je významným prvkem. A domnívám se, že tato dohoda reprezentuje inovativní přístup pro řešení podmínek práce a také otázek životního prostředí. Chtěl bych vyjasnit jednu konkrétní věc. A sice ohledně Eh, dohod eh, a úmluv eh, MOP není povinné na všech úrovních dodržovat podmínky. Jsou tři úrovně. Je zde závazek pro partnery ratifikace, dále další úroveň a pokud podmínky nebyly ratifikovány, tak je zde závazek pro smluvní strany, že alespoň dodržují ehm, dohodu z roku 1997 s MOP. Každá takto mezinárodně uzavřená dohoda dotýkající se eh, podmínek práce je tedy zapracovaná a občanská společnost také monitoruje dodržování těchto podmínek. Jednáme s odbory eh, v oblasti průmyslu a také v ostatních eh, oblastech. Ohledně citlivých záležitostí jsme si byli vědomi při jednání že takové záležitosti, alespoň z evropské strany, existují a zajistili jsme, aby toto bylo ošetřeno v dohodě. Já bych uvedl dvě záležitosti. A sice dočasné období pro cla tři roky. Toto období je dost dlouhé. A ještě citlivější záležitosti, kde nedošlo k uvolnění z evropské strany, se týká mechanismů v dohodě na základě eh, doložek od Judy drawback eh, a eh, tam tyto zážitosti byly právně ošetřeny. Evropský parlament má v tomto smyslu postupy, které zajistí to, že dohody budou sledovány. Dovolte, abych eh, kvůli nedostatku času ukončil svůj příspěvek nyní a domnívám se, že tak, jak říkal pan profesor přede mnou, nejsou zde žádné významné překážky pro spolupráci mezi oběma ekonomikami a naše smlouva ještě zlepšila podmínky obchodování. Děkuji, Ignácio. Děkuji také za to, že jste byl stručný. A nyní bych chtěl vyznat eh, pana Ivana Odače, generálního tajemníka Evropské asociace výrobců automobilů. Pan Hodač vystudoval ekonomiku a politické vědy v Dánsku Eh, absolvoval evropská studia eh, na univerzitě v Brugge v Belgii. Děkuji pane předsedo a děkuji také výboru za to, že nám dává ještě jednou příležitost eh, předložit tedy naše stanovisko k návrhu FTA, dohody FTA s Koreou. Zaprvé bych velice rychle zmínil, skutečnost, že Korus je zatím nebyl ratifikován, to znamená, že jsou tady asi určité problémy a my víme, že ty klíčové problémy v případě Korusu jsou právě u automobilového odvětví. To není nic nového. Za druhé, velice si ceníme studie, eh, kterou provedla Londýnská vysoká škola ekonomická, ale rád bych upozornil na skutečnost, že je to pouze sloučení, schrnutí už existujících materiálů které již známe, takže e, žádné nové hodnocení dopadu neobsahuje. Za prvé bych vám tedy ne, e, poskytl určitá čísla týkající se tohoto odvětví. Rád bych připomněl, že podle statistik Evropské unie 36,6 veškerých e, pracovních míst v Evropské unii je v automobilovém odvětví jsou tedy spojené přímo nebo nepřímo s tímto odvětvím. Zaměstnáváme celkem přímo nebo nepřímo 10 milionů lidí a to je zapotřebí mít stále na paměti. Ta současná situace, ty současné trendy v automobilovém průmyslu jsou asi takové, jak všichni víte, eh, jsme, bohužel musíme čelit stále zvyšující se celosvětové konkurenci. Čína, azijské země, to jsou všechno země, které nejsou pouze konkurenti, ale to jsou konkurenti, kteří si chrání svůj automobilový průmysl. Uvidíme i v budoucnosti, že Čín, že to bude ve vztahu s Čínou i se všemi ostatními zeměmi v našich tedy dohodách. Budou všechny tyto země se snažit chránit svůj automobilový průmysl. E, tak tomu není ale v EU která má také velice eh, velký, rozsáhlý automobilový sektor a je klíčový pro eh, ekonomiku. Musíme si zachovat tento sektor, toto odvětví v Evropě, co se tedy eh, událo v průběhu vyjednávání o, obchod, o dohodě o volném obchodu. Sledujeme, že ta výrobní základna se stěhuje ven z Evropy. A to je jeden z hlavních eh, problémů pro toto odvětví. Týká se to našich povinností, týká se to životního prostředí, bezpečnosti a dalších otázek. Eh, teď se podívám velice rychle na na tu FTA mezi EU a Koreou ve vztahu k automobilovému průmyslu. Všichni víme, že, tento, že toto odvětví bylo klíčovým odvětvím pro tato vyjednávání pevně věříme, že bez dobré dohody pro oblast odvětví automobilového průmyslu by nikdy Korea tuto FTA nepodepsala. Uznal to i korejský tisk, uznal to korejské, korejské orgány v tom odvětví. Všichni jsou si toho vědomi. Máme cel, cla, která budou mizet jak na straně Evropské unie, tak na korejské straně a to nám vůbec nevadí. Rád bych eh, na tomto místě zdůraznil, že nám vůbec nevadí to uzavření FTA s Koreou, ale chceme mít vyváženou dohodu. A domníváme se, že eh, momentálně tato dohoda vyvážená není. Ano, komise se snažila eh, a většina NTB byla eliminována, za to bychom eh, komisi rádi poděkovali, ale je tedy možnost pro Korejce, zůstává možnost zavádět nové. Když se podíváte na ty ochranné doložky, které tam existují, ty nám neposkytují vůbec žádné garance, že korejská vláda nebo orgány, úřady nebudou moci zavádět nové překážky obchodu. A vidíme to už dnes, viděli, byli jsme toho svědkem v dalších vyjednání o nové legislativě CO2. Je jasné, že automobilové odvětví bylo klíčem pro celý proces vyjednávání a byla to jakási vyjednávací zbraň jak pro Korejce, tak pro evropskou stranu. Když se podíváme na spotřební trh, Otvíráme Korejcům trh s 500 miliony lidmi, s potenciálními spotřebiteli. Oni nám otvírají trh se 49 trhy toto jsou cifry za eh, korejskou výrobu a eh, cifry za evropskou výrobu. Celkové exporty z eh, Evropské unie jsou 3,1 a 2 miliony z Koreje. Průměr, pokud jde o ten bilaterální export, byl 32 100 automobilů z Evropské unie do Koreje a mnohem více z Koreje do Evropské unie. Bilaterální exporty předpokládají z Evropské unie do Koreje před, představují 1% celkových exportů Evropské unie, ale u Koreji je to 25 tohoto hlediska je jasné, jaký je tedy význam eh, tohoto odvětví. Tato nevyváženost je zcela jedna i jasná i v deficitu Evropské unie v obchodě automobily, který představuje asi 40 bilionů miliard eur. To jsou eh, eur, ehm, cifry Eurostatu, tedy deficit Evropské unie u automobilů v, s Koreou je 3,5 miliardy eur. To znamená, že tento deficit představuje 25 celkového deficitu. Podle hodnocení dopadů komise i náš, našeho hodnocení tento deficit poroste. A my si myslíme, že to bude asi v nějak v rozpětí 500 miliard eur. My otvíráme tento sektor. Je tady už teď velký deficit a neděláme nic pro to, abychom dosáhli určité rovnováhy v tom obchodě eh, s automobily. A tento, ten, tato nevyváženost ještě poroste. Pokud jde o eh, nekalou hospodářskou soutěž, jak už jsem řekl, eh, toto odvětví nemá nic proti volnému obchodu. A podporujeme jednání z Doha, podporujeme otvírání trhu a tak dále a tak dále. Nemůžeme však přistoupit na nekalou konkurenci. Pevně se domníváme, že navracení cel, které provádí Korea, která, které jsme, kterou jsme Koreji umožnili a kterou nemohli provádět, které nemohly provádět žádné země OECD, představuje nekalou konkurenci, která nám působí velké problémy. Proto žádáme, aby navracení cel bylo zrušeno po eliminaci cel. Můžeme je zachovat pro, po těch dalších pět let, ale až budou tarify zrušeny, abychom vyvážili naše vztahy s Koreou, bylo by zapotřebí zrušit tedy možnost navracení cel u Korejců. EU nikdy tuto výhodu neposkytla žádné jiné zemi OECD. Vytvoří to také obrovský precedent pro budoucí dohody o volném obchodu, které bude Evropská unie sjednávat s jinými zeměmi. Pokud jde o cifry eh, v tom navracení cela, co to představuje, eh, jsou velice odlišné. Já vám poskytnu cifry, kterou eh, předložila Credit Suisse, nezávislá studie. Když vezmete průměrnou cenu automobilu jako 10 tisíc eur při vývozu do Evropské unie, tak NTB a Tedy promiňte, navracení cel by mohlo znamenat 300 až 500 eur na jedno auto. Eh, komisař de Gucht jasně nedávno řekl v jednom článku, v jednom rozhovoru s Frankfurter Allgemeine, že cílem eh, FTA s Koreou nebylo otvírat eh, korejský trh pro malé evropské Eh, vozy, ale my otvíráme náš trh pro malé korejské vozidla. Proč bychom to tedy nemohli mít obou straně? Další problém, který máme, eh, jsou ty ochranné doložky. Ta, eh, je tam dvou, dvoustraná ochranná doložka, která by nám měla poskytnout možnost zastavit dovoz, podniknout okamžitá opatření. My si myslíme, že tato doložka není uplatnitelná. Problém totiž je, že je omezená časově. Nemusí být časově omezená. Proč je omezená na 10 let? Tato ochrana doložka by měla v dohodě zůstat. Tato doložka nevyvažuje tu nerovnováhu, kterou eh, vytváří zvláště pak navracení cel možnost navracení cel. My bychom chtěli, aby poslanci Evropského parlamentu i členské státy v budoucí diskusi, které doufám ještě budou, vyjadři, vyjasnili definici toho, co eh, představuje újmu. Eh, v oblasti vyšetřování už komise podnikla hodně práce, Potřebujeme, aby odvětví mohlo žádat do takovéto vyšetření, vyšetřování v případě porušování pravidel. Doufám, že se to stane. A jsou tady ještě další eh, věci, pokud jde o ty bilaterální ochranné doložky. Pokud jde o tu doložku, speciální doložku o navracení cel, všichni víte, co to je. My vyzýváme Evropský parlament, aby ta doložka o navracení cel vstoupila eh, v platnost hned a teď momentálně nevstupuje. Když se podívám na dopad, hodnocení dopadu komise, komise jasně uvádí ve svém hodnocení, že toto odvětví nebude mít žádné výhody z tohoto FTA, negativní dopady, ta nerovnováha eh, se zhorší o dalších 500 miliard eur, to jsou cifry z tohoto hodnocení dopadu a pokud je o zaměstnanost v Evropě, ta se sníží o 1,5 přibližně. 1,5 eh, v oblasti automobilového průmyslu představuje asi 30 tisíc pracovních míst to znamená zavření přibližně deseti výrobních závodů. Pokud chcete přesunout výrobu z Evropy ven, to je velice dobrý způsob, jak to provést. Pokud si chceme zachovat výrobu uvnitř Evropské unie, měli bychom se ujistit, aby tato eh, dohoda byla vyvážená a nebyla vyvážená pouze pro automobilový, ale i jiný průmysl v Evropské unii hodnocení dopadů, které provedla komise, řekla, uvádí, že bude 40% zvýšení exportu z Evropy do Koreji. My si myslíme, že to je absolutně nedosažitelné. Já si myslím, že není možnost eh, aby došlo ke 400% zvýšení exportu, našich exportů do Koreji. A konečně necelní překážky obchodu. Potřebujeme mít skutečnou možnost zajistit, aby Korejci nezaváděli nové překážky obchodu a zatím tato FTA nám tuto možnost nedává. To dává možnost Korejcům zavádět nové překážky obchodu, zvláště pak v oblasti životního prostředí a bezpečnosti. Já bych to tedy uzavřel a doufám, že eh, dosáhneme vyváženější dohody v důsledku mého vystoupení. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Pascal Karnes, ředitel nebo vedoucí Evropské platformy pro služeb. Specializuje se na evropské právo, pracoval jako expert pro komisi a Evropskou bankovní asociaci, teď je eh, ředitelem ESF a máte, pane Karnajsi, slovo. Ten Deset minut, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat za pozvání, za možnost hovořit před tímto výborem. Dovolte mi, abych krátce představil ESF. Je to fórum, které je fórem pro všechny oblasti služeb. Já jsem udělal takový přehled tak, aby bylo jasné, eh, co jsou služby. Často to není jasné. Pane předsed, pan předseda říká, chci vás požádat, abyste tu nediskutovali nahlas eh, bilaterálně. Vede to totiž k tomu, že nás to ruší. Máte slovo, pane Kernajsi. Děkuji, pane předsedo. Například pojištění, zajištění banky a služby pro zemědělství, pro průmysl, služby jako eh, architekti, stavebníci, telefonní služby, energetické služby, telekomunikační služby a pochopitelně také doprava. Eh, různé eh, sektory služeb, které máme v Evropě, poskytují eh, docela pestrou paletu služeb. Patří sem také automobilový průmysl. 60 celkového hrubého domácího produktu eh, pochází ze služeb, čili 60 ze soukromého sektoru ze služeb a tomu odpovídá také celá řada pracovních příležitostí, více než milion a vycházíme z toho, že to jsou ti, kteří pracují i v mezinárodní oblasti. Dohoda s Koreou je pro evropský automobilový průmysl velmi důležitá. Ukazuje se to jasně. Vidíme tu exporty za posledních pět let a vidíme ten nárůst o více než 25 Korea je důležitý partner ve službách pro EU. Je to e, věc, která bude pokračovat i v budoucnu. A pokud se podíváme na neto přebytky, na čisté přebytky, čistý obchodní přebytek EU a Koreji, tak vidíme přebytek 2,3 miliard euro v roce 2004 a 3,5 už teď. To znamená, to je plus 1,2 miliard euro za pět let a to je více než 50 A není důvod, proč by tento trend neměl pokračovat a my Počítáme s tím, že tato dohoda o volném obchodu to také podpoří. Vidíme tu nárůst o 10 ročně. Podívejme se na scénář který přichází v úvahu. jak se budou eh, vyvíjet eh, obchodní eh, situace a služby. Vidíme tady plus 10 ročně a Eurostat ve jedné své studii konstatoval, že je ten přebytek nižší a když se to srovná se světem, tak je to zhruba 12 A vidíme, že tato dohoda je nutná, abychom se dostali na těch 12 či více. A nejlepší by bylo, kdybychom dosáhli 15 nárůstu obchodování s Koreou v tomto roce. To znamená přebytek 9,6 miliard celkem. A to by přispělo k tomu, že bychom měli čistý zisk po pěti letech této dohody vyšší než 2,2 miliard euro. To je velmi užitečné a velmi dobré, protože v tuto chvíli prochází Evropská unie finanční krizí. A proto musíme využít eh, ty sektory, které mají schopnost růst. To je pro to je tak důležitá ratifikace této dohody. Pokud je o služby, tady nejde jenom o přeshraniční obchod, tady jde také o zahraniční přímé investice. Většinou eh, jdou podniky do té země a dodávají ji tam, kde je to nutné. My musíme eh, strukturovat eh, naše podniky jako joint venture nebo jako filiálky. Jsou to přímé investice. Když se na ně podíváme mezi Koreou a EU, tak zjišťujeme, že je tu určitý trend, který je také velmi důležitý. V posledních pěti letech Evropa jako celek investovala 12 miliard euro. 12 milion, 12 milion, miliard euro a člověk neví, to je vlastně 40 všech investic, které Evropská, Korea, které Evropská unie v Koreji učinila v oblasti služeb. V tuto chvíli nemáme žádnou dobrou pozici, pokud jde o zahraniční přímé investice do Koreji. Eh, je to otázka partnerů eh, a umístění partnera v obchodu. Je to důležité zejména pro oblast služeb a proto také nemůžou naše firmy v Koreji dostatečně intenzivně působit. Je to přitom velmi důležité, protože je to otázka možnosti práce a fungování našich firm v Koreji. Proto také mohu dnes říci ano, evropské Evropský eh, průmysl služeb podporuje podepsání této dohody. Důvodů je mnoho. Jednak máme jasně eh, informaci, jasnou informaci z oblasti automobilových výrobců. Podporujeme tuto dohodu a doufáme, že Evropský parlament se na ní podívá a dojde k závěru podobnému jako my a doufáme, že Evropský parlament eh, vyhodnotí celkový dopad této dohody a eh, zváží také potenciály rizika a možnosti, které to nabídne pro oblast služeb a oblast služeb je páteří a základem evropské ekonomiky. Je tu ještě jeden důležitý aspekt. Tato dohoda vytvoří určitý precedens. Je to velmi důležité pro obdobné budoucí dohody o volném obchodu. My víme, že současná globální evropská strategie zahrnuje celou řadu dalších zemí a to je budoucnost evropské ekonomiky. Pokud parlament neratifikuje eh, tuto dohodu, potom obchodní politika bude skutečně v Evropě trpět, protože na této dohodě závisí velmi mnoho EU, Indie, Kolumbie, Peru, Kanada Eh, Mercosur, to jsou všechno státy, které jsou na seznamu pro další dohody o volném obchodu. A vytvoří tato dohoda také konkurenční výhody pro vstup na trh v Koreji. Je to otázka získání prvních licencí, když budeme první, kdo je získá, když se dostaneme do těch segmentů trhu jako první, tak to přinese zisk. Dohoda o volném obchodu dá k dispozici službám mnoho nástrojů. Přístup k stejnému nakládání jako na národní úrovni, to je důležité pro investice, je to rozhodující pro ty, kteří rozhodují o investicích a důležité je to pro všechny části sektoru služeb a znamenalo by to, že naše firmy by měly stejné zacházení jako korejské, ať jde o engineering, ať jde o stavební služby, ať jde o architekty, to je otázka povinnosti spolupracovat se subdodavateli a pro jiné sektory služeb to platí také. Další oblasti eh, služeb zatím nejsou připravené na to otevření, nicméně tady už jsme docílili velkého pokroku. Korea také přistoupila na celou řadu eh, závazků, pokud je o urugvajské kolo jednání, tam by se držela stranou. Teď je tu ale nová nabídka ze strany Koreje na tato jednání a měli bychom se dostat ze slepé uličky. Doufáme, že se teď otevřou nové možnosti vyjednávání, tak to, jak to nabídla Korea také už jiným státům, eh, například Spojeným státům a dalším zjistíme, že ta současná dohoda, která je k dispozici, Chorus plus, je vlastně Chorus plus. U právních služeb je například možnost eh, dostat se na trh eh, služeb v Koreji. Ten je zatím uzavřený, ale postupně se umožní ten přístup Mohli bychom také mít status národního podniku, pak je v Koreji reforma v oblasti poštovních služeb. Jde o to, aby korejská vláda, eh, pokud by se nedržela toho, co slíbila, proto tam máme revizní doložku, tak abychom mohli zasáhnout Eh, mohl bych pokračovat, mohl bych uvádět další oblasti a sektory služeb, ale mám tu podrobnou analýzu, kterou jsem rozdal vám jako členům, převezl jsem ji, předal a doufám, že tam jsou všechny důležité informace pro tento výbor, tak abyste pochopili, jak důležitá ta dohoda je. Eh, Ještě než dám slovo dalšímu řečníkovi, Chtěl bych eh, říci, že tyto přednášky jsou k dispozici pro členy výboru. A nyní prosím pana René van Sloten, výkonného ředitele pro Evropskou radu pro chemický průmysl. který studoval na univerzitě Gröningen a absolvoval také Evropský college v Brugge. Od roku 1990 pracuje pro Evropskou radu pro chemický průmysl a stal se výkonným ředitelem. Prosím, máte slovo. Moje prezentace se na obrazovce neukazuje. Uh, Okay. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych rád poděkoval výboru za to, že nás přizvalo na toto slyšení k FTA mezi Koreou a Evropskou unii. Rád bych začal tím, že když v říjnu loňského roku byla dohoda parafována, vydal chemický průmysl Eh, prohlášení eh, o tom, že vítá, srdečně vítá tuto skutečnost. Je to velice důležitá událost a my silně podporujeme tuto dohodu tak, jak byla sjednána. A rád bych blahopřál komisi za to, že dosáhla tak výborné dohody pro eh, odvětví chemického průmyslu. Já bych rád začal tím, jak důležitý je mezinárodní obchod pro takové odvětví, jako je chemický průmysl. My jsme velice heterogenní průmysl, vyrábíme tisíce, tisíce výrobků, které eh, se stávají součástí celé řady dalších výrobků. Například eh, konkurenceschopný textilní, automobilový a jiné průmysly. Všechny tyto eh, průmyslová odvětví používají výrobky chemického průmyslu, takže my jsme vlastně matkou eh, všech průmyslových odvětvích v moderní společnosti. Abych vám ukázal, jak je pro nás důležitý ten vnější obchod, obchod se třetími stranami, Vidíte, že ten vývoj eh, od roku 95 až do roku 2001 domácích, tedy odbytu evropských eh, chemických společností, to znamená, eh, je to jednak domácí, jednak vnitroevropsko-unijní a jednak vně Evropské unie. Ten se zvýšil z 58 na 62 Vidíte, jak byl důležitý ten interní trh pro chemický průmysl Přepracovali jenom 27% v roce 95, ale vzrostl téměř o polovinu do roku 2009. Vidíte tady také podíl eh, těho, toho odbytu do třetích zemí. Od, vzrostl z 15% 95 na 26% v roce 2009. To je 25% našeho odbytu eh, přechází do, na třetí trhy. To znamená, že volný obchod je nesmírně důležitý pro naše odvětví, abychom získali lepší přístup na další trhy. Tady vidíte čisté obchodní toky se všemi hlavními ekonomickými regiony, například nafta, tady to je klíčový hráč, tak říkajíc. Ázie je také důležitá destinace pro naše výrobky. Co tedy tady vidíte, je, že například obchod se Spojenými státy představuje asi 50 miliard eur. Jenom vám do takový krátký příklad, kde se nacházíme dnes. My v podstatě eh, Zavadí, máme tarify pro naše nejdůležitější eh, obchodní partnery. Takže pokud si vezmeme eh, tedy těch 50 miliard, tak 3% z toho jsou tarify, takže 1,5 miliardy v obchodě mezi EU a e, USA. Když si zase představíte, že třetina veškerého obchodu je vnitropodnikový, co představuje 500 milionů eur ročně, to platíme vlastně jenom za obchod interní, sami se sebou. Korea je velice důležitý trh. Pokud je o odbyt, nachází se někde mezi eh, Spojeným královstvím a Itálií, pokud je o její význam. Samozřejmě klíčový trh je USA, Čína, Tady vidíte rostoucí význam Číny, Německo, Japonsko a tak dále. To jsou tedy, to je vrch, horních 30 zemí a Korea se mezi nimi nachází Eh, tedy jaksi v té nejvyšší části, v té první části. Jak se vyvíjel obchod s Koreou v průběhu let? Vidíte, že jak exporty, tak importy se zvýšily. Pokud jde o vývoz, ten rostl rychleji než dovozy. Eh, ignorujte eh, tedy ten silný pokles jak v importu, tak exportu v roce 2009. To je dopad ekonomické krize, ale vidíte, že generujeme obchodní přebytek v obchodu s Koreou přes 1,5 miliard eur, a to ročně. Takže my jsme skutečně silně konkurenceschopní na který jsme schopni konkurovat silně na korejském trhu. Co exportujeme do Jižní Koreji? V podstatě exportujeme všechny chemikálie, anorganické polyméry, spotřební chemikálie, petrochemické chemikálie, ale jsme silněji zastoupeni v derivátech a petrochemickém průmyslu. To jsou tedy segmenty, do kterých exportujeme v eh, Jižní Koreji. Pokud je o importy, dovoz, tady vidíte, že dovoz z Jižní Koreji se soustředuje hlavně na sektor polymerů. Jižní Korea má velice silný konkurenceschopný sektor výroby polymerů. Očekáváme tedy, že v tomto segmentu budeme čelit silnější konkurenci eh, na, Evro- na trhu Evropské unie ze strany Koreji. Chtěl bych ale silně zdůraznit, že my, chemické odvětví, se konkurence nebojíme. Volný obchod je prospěšný pro naše odvětví. Právě jsem vám dával, dal jeden příklad proč. Když liberalizujete obchod s chemikáliemi, s chemickými výrobky, první, kdo z toho bude mít prospěch, bude samotný chemický průmysl, protože my nevyrábíme všechny chemické látky, to znamená, snížíme náklady eh, na svou výrobu a to prospoje vlastně nám samotným a stále více zemí si uvědomuje, že volný obchod s chemickými látkami, s chemickými produkty je dobrý pro ně. Čína je jeden eh, z příkladů. Eh, byla uzavřena dohoda, Čína uzavřela dohodu, která překročila standardy VTO a to byl velik, to přineslo, mělo velký prospěch pro chemický průmysl, ale i návazná průmyslová odvětví. Když budeme mít chemický průmysl vysoké tarify, tak nemůže být konkurenceschopný. Takže eh, v zemi, které mají vysoké celní sazby, jako v Indii, eh, to pochopili, začali liberalizovat obchod s chemickými produkty, protože si uvědomili, jaké to má dobré E, dopady. Takže volný obchod v chemickém průmyslu je pro chemický průmysl velice dobrý. Takže my bychom chtěli ideálně liberalizaci tohoto obchodu v rámci VTO. A my víme, že ta jednání na půdě VTO jsou stagnují Ehm, takže my FTA vidíme jako doplňující přístup, komplementární přístup a myslíme si, že se v nich dá zajít ještě dále, než požaduje VTO. Máme ale určité požadavky, pokud jde o FTA. Nechceme, aby dohody s jakoukoliv zemí ne, abychom je neuzavřeli s jakýmikoliv zeměmi, ale pouze se zeměmi, kde to má vý, eh, jednoznačný ekonomický přínos. Eh, to snižování netarifních překážek. Také eh, nechceme abychom byli vylučováni z trhu, protože nějaký velký obchodní partner tuto dohodu s nějakou zemí má. V tom bych připomněl, co se stalo po uzavření dohody NAFTA s obchodem s Mexikem protože najednou USA získalo volný přístup na mexický trh, tak my jsme ztratili. Takže musíme sledovat to, co se děje mezi našimi partnery. Našimi klíčovými obchodní partnery jsou USA, Japonsko, Čína, Mercosur, Jižní Korea, eh, ASEAN a další země. Takže my chceme eh, dohody o volném obchodu se všemi těmito zeměmi. Ale dokonce i ve vztahu k USA nebo Japonsku se nebojíme konkurence. Konkurence pro naše odvětví byla dobrá, eh, zvýšila naši efektivitu a konkurenceschopnost v celosvětovém měřítku. Podporuje naši inovaci, eh, energetickou účinnost, eh, abychom se vyrovnali těm světovým jedničkám. Takže pokud jde, takže chceme, aby se dobře vybírali naši partnery, chceme eh, sledovat další země, co podnikají oni. Pokud jde o ta pravidla, která byla sjednána, myslím si, že jsou pro náš sektor dobrá ve vztahu k Koreji. Je zapotřebí také se ujistit, abychom už na začátku toho vyjednávání eh, měli jasno, co jsou pro nás klíčové položky. Komise odvedla v tomto případě vynikající práci, eh, vyloučení všech necelních překážek, eh, také pokud jde o subvence, exportní ceny, to vše eh, v těch vyjednáváních eh, bylo vynikajícím způsobem řešeno. My nechceme platit za jiné sektory, které jsou méně liberální. Takže jsme silně pro eh, toto FTA. Vyzýváme k rychlému schválení. Je to dobrá dohoda, protože se týká celé řady oblastí, nejenom přístupu na trh, ale i práv v duševním vlastnictví, konkurence a tak dále. Jak jsem řekl, také v některých segmentech trpíme u polymerů, e, jsme citlivější, zranitelnější, ale komise skutečně sjednala vynikající dohodu, e, vyjednala třístupňovou e, liberalizaci, takže to nám pomůže dostat se z ekonomické krize. A pokud jde o multilaterální liberalizaci obchodu, tak toto je dobrý výchozí bod pro další vyjednávání s dalšími partnery pokud nezískáme důvěru partnerů eh, v tomto ohledu, nebudou s námi jednat ani jinde. Děkuji, pane van Slotene, a náš poslední řečník je Roland Schneider. To je poradce pro politiku mm, eh, v poradním orgánu TU, oborovém poradním orgánu OECD provádě, pracoval také v Institutu pro ekonomické a další výzkumy, spolupracuje s německými odbory, má zkušenosti eh, z pracovního trhu, sociální politiky i v oblasti vzdělání a tak dále. Takže máte slovo a vítejte. opportunity to share with you Děkuji za příležitost, abych se s vámi podělil o některé eh, i zajímavé informace týkající se uzavření dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou. Eh, pokud jde o eh, zkreslení na trhu, tak v Koreji máme lidi, kteří vysvětlují, proč to tak je. Zcela jistě si uvědomujete, co přesně se v Koreji děje, máte jistě i jiné informace. Tato dohoda o volném obchodu mezi Koreou a Evropskou unii je velmi obsáhlá, je to nejobsáhlejší dohoda, která byla doposud Evropskou unii dojednaná. Z hlediska odborů eh, tu máme kapitolu 15 a je to otázka zohlednění pracovních norem Mezinárodní organizace práce a tam potřebujeme silné kontrolní mechanismy na obou stranách je třeba, aby byla zachována možnost, aby odbory i odborové svazy a svazy zaměstnavatelů měly možnost na toto působit. Jde o toto. Můžeme počítat s tím, že korejské úřady budou brát ty závazky vážně, pokud jde o základní pracovní práva zaměstnanců. To je otázka v kapitole 13. Abychom si dokázali najít odpověď na tuto otázku, musíme se podívat také na zkušenosti v oblasti pracovního práva, na to, co v posledních desetiletích v Koreji proběhlo. A musím říct, že ta historie týkající se podmínek práce není zrovna růžová. A chtěl bych tady komentovat některé základní věci. Eh, Naši kolegové sdělili, eh, zveřejnili určité informace a odbory si velmi váží toho, že se hovoří také o dodržování norem práce, pokud jde o 13.4 a 13.6. Totež se týká také povinnosti dodržovat a realizovat důsledně úmluvu MOP. Jde o to, aby strany nechtěli zužovat a snižovat možnost zasahovat do těchto ustanovení. Pokud jde o to uznávání těch základních norem práce, to je v silném protikladu s reformou eh, British Weekly, což je britský a britský týdeník The Economist, nedávno komentoval situaci pracovních vztahů v Koreji tak, že současná opatření vedoucích politiků v Koreji, přijaté už také korejským parlamentním zhromážděním, že tato opatření mají oslabit odbory a mají posílit eh, konkurenci mezi jednotlivými odborovými svazy. Je mi líto, ale myslím si, že je férové říci, že vláda dělá represálie potlačuje eh, tyto pracovní vztahy už celá desetiletí. To se odráží také ve skutečnosti, že velký počet členů odborů už byl uvězněný jenom za to, že dělali tradiční práci odborů, že je organizovali zaměstnance, že je oslovovali, aby se stali členy odborů a nebo rokovali o pracovních podmínkách a o mzdách. Nedávné statistiky z Koreje za posledních 12 let, a to zdůrazňuji, za posledních 12 let, a v tomto období měla Korea tři různé vlády, počet uvězněných odborářů činí 2200. A jsem si jistý, že až budu v pátek hovořit se zástupci korejské vlády, tak se mě jistě zeptají, kolik odborářů bylo zatčených včera ve Francii. A kdybych odpověděl, proč by měli být eh, vůbec ve Francii odboráři zatčení, řekli by mi Korejci, protože včera byla stávka v oblasti veřejné dopravy, ale k tomu se vrátím ještě později protože problém Koreje je také v tom, že tam není dovoleno stávkovat, protože základní služby nesplňují podmínky dohodnuté Mezinárodní organizací práce v oblasti pracovních vztahů. Doporučení vydaná organizací OECD nejsou v souladu s ustanoveními OSD. E jsou to takové měkké předpisy, ale navzdory tomu Korejci neudělali nic pro to, aby toto uvedli do praxe. Jde zejména o provozování firem v Koreji a potom ještě, pane předsedo, bych rád řekl, že opatření v kapitole 13 smlouvy jsou v podstatě takovým rezimé eh, ze samitu G20 v Pittsburghu, ale je otázkou, nakolik eh, korejské orgány eh, vezmou své závazky za své. A pak ještě další věc. Opatření, která vydala Konfederace odborových svazů tady v Bruselu, Jde o to, že tam jsou zprávy o porušování odborových práv, tomu se nebudu věnovat podrobně, těmto doporučením, ale podívejme se alespoň na nadpisy. Represe organizovaných korejských odborů, jeden nadpis, tradiční aktivita odborů, třeba stávka jako poslední nástroj. Pokud aktivisté odborových svazů tento nástroj použijí, tak se vystavují riziku pronásledování a uvěznění. V trestním zákonníku Korejské republiky je uvedené, že stávka je překážkou podnikání a práce a firma tak může zažalovat odboráře, který takovouto překážku vytvoří. Úředníci, veřejní činitele v Korejské republice nemohou u soudu prosazovat svá práva, například na vstup do odborů, a nesmí ani vyvíjet činnosti v souvislosti s kolektivním vyjednáváním. A ještě mi dovolte, abych uvedl otázku lidských práv v souvislosti s odborovými právy. Veřejní úředníci jsou často propouštěni, pokud se zapojí do odborového hnutí, do činnosti odborového hnutí je to spolitizované a úředníci, kteří jsou ve veřejné službě, nesmí být ani členy politických stran, ani členy odborů. Nedávno jsme se zabývali případem, kdy učitelé nemohli kandidovat, protože byli na demonstraci, na které zazněla kritika vlády. Odbory se obávají, že korejská vláda nedodržuje ani eh, doporučení MOP, ani je činnost vlády není v souladu s monitorovacím procesem OECD. Možná víte, že Korea se stala členem OECD v roce 1996, ale protože má takovou politiku, jakou má, tak OECD považuje za nutné zahájit zvláštní proces monitorování a tlačit na Koreu tak, aby si lépe eh, upravila pracovní právo a díky úspěšnému lobování korejských orgánů byl tento proces pozastavený a nedosáhl svého hlavního cíle. Pane předsedo, vím, že čas plyne, takže mi dovolte, abych závěrem řekl, že evropské odbory očekávají od evropských institucí, že budou trvat na implementaci a transpozici dohody o volném obchodu s Koreou a doufáme, že využijete všechny nástroje i nátlaku sesterských organizací a politického tlaku, až budete schvalovat tuto dohodu, protože bez tohoto tlaku to poškodí volný obchod. Uh, Je asi 10.35, takže máme jen 25 minut. A dokonce méně než 25 minut nám zbývá. A po všech těchto vystoupeních našich řečníků bychom se měli věnovat diskusi, ale přesto je tedy čas na tuto diskusi, takže já dávám slovo našim zpravodajům Robertu Stédimu, který je vlastně zpravodajem k této FTA, a Pavel Falbr, který je eh, zpravodajem, pokud jde o tu ochranu doložku. Eh, slyšeli jste profesora Woolstocka a Ignácia Garciu. Takže pokud o odpovědi na jejich vyjádření, musím omezit eh, čas eh, jednotlivým členům výboru na tři minuty. Takže Robert tedy děkuji, pane předsedo, já tři minuty ani nepotřebuji. Poděkoval bych rád všem řečníkům za to, že se sem dostavili. Bylo to fascinující a myslím si, že jsme se všichni poučili. Vyslechl jsem celou řadu z vás eh, a vaše názory na tyto otázky a myslím, že to znovu podporuje to, co většina z vás eh, se domnívá. Eh, já bych se jenom vrátil k tomu a možná i bude-li čas, že mi na to můžete odpovědět. Když eh, korejský ministr pro obchod se dostával do parlamentu, já jsem mu položil otázku, která se týkala finančních služeb v oblasti finančních dat tedy. On mi řekl, že bude zvláštní dohoda ale je to v současné době docela uzavřený trh. Můžete mi říci, zda došlo k uzavření této dohody nebo nikoli? A je to stále ještě uzavřený trh s finančními údaji? <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný a domnívám se, že tato dohoda o volném obchodu bude pro Evropu užitečná. Domnívám se, že však by bylo možné vyjednat také jinou dohodu, ale musíme se podívat na pozitivní aspekt. Já jsem zastáncem eh, dohod o volném obchodu, ale zároveň také bráním mm, tyto dohody, které jsou eh, vyrovnané. Musí být vyrovnané totiž pro obě strany. Jen stručně bych eh, chtěl odkázat na to, co říkala komise. Jde totiž o možnost možnost pro třetí státy získat také pozitivní výsledky na základě této dohody. Když jsem naslouchal komisi, tak jsem tedy slyšel, že takováto dohoda je také otázkou s Čínou. Dobrá, ale s třetím státem eh, existuje eh, dohoda a musela by být eh, vyrovnaná, i když zatím ještě není možnost mít volný přístup na trh. Chci se tedy zeptat, jak to má vypadat tedy ve vztazích s Čínou. A ještě další otázka, a nevím, kdo na ní bude moc odpovědět. Pravděpodobně jsou nové předpisy o emisích CO2 je pro automobily a to bude mít také vliv na evropské a jiné výrobce. Mají tyto předpisy také vliv na export eh, z Koreji a z Evropy? Nyní eh, zástupci ostatních politických skupin LS, prosím. SD, Bernd Lange. Ano, děkuji, pane předsedo. Na základě těch přednášek jsem vlastně pochopil, že eh, zde vládne velká skepse ohledně ustanovení, která eh, byla dohodnota a ohledně toho, zda budou prováděna. Chci se zeptat komise na dvojí. Za prvé, v oblasti automobilového průmyslu a také v oblasti chemického průmyslu bylo řečeno, že musíme odstraňovat netarifní překážky obchodu. I když eh, tedy eh, ten chemický průmysl se na to dívá pozitivně. A chci se zeptat, jaké máte záruky. Eh, když se podíváme na sektor automobilů v je zde možné importovat v objemu 85 od roku 85 eh, a přitom překážky nebyly odstraňovány, eh, spíše navyšovány třeba diskriminace obchodníků, eh, kteří kupovali evropské automobily, potom je zde také onen tax systém. A jak chcete tedy zaručit, že netarifní překážky budou odstraňovány, přičemž právě tyto překážky mají mnohem větší efekt než celní překážky a potom standardy eh, pro mm, pracoviště. Zde v té eh, dohodě máte určité předpisy a pravidla. Jak zaručíte to, aby to bylo skutečně realizováno? Jako například odstranění eh, narušení provozního smíru na základě eh, stávky, což je považováno za trestně právní čin. Jaké jsou záruky tedy pro realizaci toho, co bylo dohodnuto? Děkuji. Děkuji, pane Zalewski. Děkuji bardzo, panie przewodniczący. To byla rzeczywiście bardzo... Děkuji, pane předsedo. Ta diskuze je velmi zajímavá a ukázala také, že to téma je velmi komplexní a že tato dohoda také a že může mít různé dopady na různá odvětví a může to být důležité pro oblast služeb. Jsem velmi zajímavý, e, zvědavý, promiňte, jaký dopad to bude mít opravdu, pokud o finanční služby. Tam vidíme zcela jasně, kdo jsou nejdůležitější kritici a protivníci tohoto, této dohody. Zejména v oblasti motorových vozidel je to, myslím, velmi důležitá otázka a je třeba podívat se na to, jakým směrem se to bude vyvíjet, také pokud jde o evropskou ekonomiku. Je to odvětví, eh, které je tím silně dotčené. Jde o technologie, jde o inovace, jde o novinky a to jsou všechno důležité faktory. Takže se ptám, zda budeme vůbec schopni dlouhodobě si udržet svoji vedoucí roli v této oblasti automobilů. A zda tímto způsobem otevřeme trh, evropský trh, pro korejské výrobce. To je otázka, na kterou musíme najít odpověď. Až budeme hlasovat o této dohodě protože to je důležitá otázka, kterou se musíme zabývat. Omezuji řečnickou dobu na dvě minuty. Za Alde? Zelené? Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem vždy překvapen určitým vyhodnocením ohledně zisků, které jsou propojeny s takovýmito dohodami. Jsou zde určité hodnocení dopadů a vždy se hovoří o zisku v budoucnosti, ale nikdy se nehovoří o té realitě, jak to vypadá skutečně v našich národních hospodářstvích. V mém regionu, já jsem ze západu Francie, se říká, že dohoda s Koreou je dobrá. Budeme moci vyvážet vepřové maso, ale když se podíváte do našeho regionu, tak tam tato oblast zemědělské výroby je důležitá, ale eh, intenzifikací eh, tohoto sektoru eh, také máme mnohé ztráty. A to proto, že voda je znečištěna, je nutné kupovat minerální vody a pak také vidíme určitý negativní dopad v oblasti cestovního ruchu a také vidíme dopad vývozu z eh, oblasti eh, amazonských pralesů, tedy eh, dopad dovozu soji. Já tedy nevím, jak to vypadá v automobilovém průmyslu, eh, jak to vypadá tedy v posledních čtyřech měsících. Je tam dosaženo eh, na 50 miliard euro. A co se s tím udělalo? Bylo to investováno do vzdělání zaměstnanců, eh, do vývoje nových automobilů, bylo to investováno do automobilů, které jsou lepší pro Evropu, které méně znečišťují vzduch a podobně. Já se domnívám, že opět se nalézáme v situaci, kdy máme chránit průmysl, ale eh, image eh, automobilového průmyslu třeba v USA je eh, spíše negativní, tam jsou velmi konzervativní a my se také málo přizpůsobujeme hm, dnešním potřebám. Spíše se snažíme tedy prosazovat určité výjimky kvůli korejským výrobcům. Uh, pane předsedo. Jenom bych oznámil eh, ještě něco, co se týká automobilového průmyslu. Já nejsem zaujatý, protože jsem ze země, kde eh, působí jak korejské, tak evropské automobilky. Takže já se pokusím být co nejneutrálnější. Ale myslím si, že některé ty obavy bychom měli brát vážně, zvláště tu otázku nových překážek, necelních překážek, které již tu byly zmíněny. A druhá otázka se týká navracení cel. Já bych tedy se rád zeptal komise, zda o těchto dvou věcech eh, uvažovala, jaký na to má názor. A druhá věc, druhá otázka se týká někoho, kdo eh, tady zastupuje SAFIK. Očekávají nějaký měřitelný dopad dovozu chemických produktů do Evropské unie v budoucnosti. To by totiž bylo zajímavé, eh, abychom mohli srovnat vývozy, dovozy a interní obchod, vnitřní obchod v rámci Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Jan Zahradil. Teď uh, GUE Jack Higgins. Děkuji, pane předsedo. Uh, Normálně na takovýchto slyšeních, pane předsedo, eh, se dostáváme do vážného konfliktu. Eh, slyšíme, že je tady konflikt mezi kapitálem a prací, ale tady zástupci evropského kapitálu si jdou po krku. A eh, to je důsledek FTA s Koreou. Je tady vážný konflikt mezi výrobci eh, v oblasti automobilového průmyslu na jedné straně a, eh, soukrom, a s, eh, od, odvětvím soukromých služeb. Protože tady samozřejmě je zájem, aby nebyly obsazení Koreou a privatizování. Já bych se zeptal, pane předsedo, bych byl takovým roz, s takovým soudcem těch 30 tisíc pracovních míst – Eh, která, jak jsme zaslechli to varování, mohou být ztracena v tom automobilovém průmyslu. Eh, je to také součást vašich úvah a jaká je tady Jaký je tady poměr, eh, jaká je tady rovnováha, pokud jde o evropské zaměstnance, pracovníky chemické odvětví, odvětví služeb, je, to, pro ty je to dobré, ale jak z hlediska evropských pracovníků, jak, jak, jaké to má výhody? Na to se musíme ptát komise. Jaké jsou důsledky přesunu pracovních sil? A konečně, pane předsedo, já bych rád požádal komisi, ta zpráva, kterou jsme dostali od eh, tady toho odborového poradního orgánu a eh, to, co víme také z vlastních materiálů, je znepokojující, pokud jde o práva zaměstnanců v Koreji. Eh, přesto tedy komise tady předkládá <clears throat> jakýsi zářný obrázek, jak Korea chce dodržovat úmluvy ILO. Jaká je tedy realita v tomto případě? Co se tedy změní pro pracovníky, mm, pracovní síly v Koreji a pro jejich práva, pokud podepisujeme tuto dohodu. Takže to je další moje otázka na komisi. Děkuji a nakonec FD. Je někdo ochoten se ujmout slova? V tom případě je tady ještě další žádost. Pan Kostas, jednu minutu máte. Eh, Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je chybou, když se pokoušíme zjistit, kdo je pro volný obchod a kdo je pro protekcionismus. Já jsem pro volný obchod, ale každá svoboda naráží eh, na hranici svobodu druhého a fakticky nemáme volný obchod v reali- ve skutečnosti. Korea ta vždycky měla protekcionistický přístup a to se dočteme v tisku za pět let bude deficit 5 miliard a 2,2%, které případně získáme v oblasti služeb, jak se tu o tom hovořilo, jsou dobré, ale je jasné, že je tu snaha zjednodušit situaci poskytovatelů služeb e, i těch, kteří poskytují průmyslové činnosti. Ve službách e, je to celkem jasné, jde o to vytvořit nové věci tak, aby se hýbal i průmysl. Skutečně si myslím, že tato pozice není dostatečně zdůvodněná ze strany komise. Takže pokud dovolíte, vyslechneme si ještě jednou profesora Volkoka a Ignacia Garciu, Každý má čtyři minutky. Profesor Vulkok. Uh, Děkuji, pane předsedo. Možná, že bych se mohl ujmout eh, dvou těch otázek a ty zbývající dvě by, odpověděl, by zodpověděl můj kolega. Pokud jde o tu otázku eh, záruk, že nebudou žádné další technické překážky obchodu, já myslím, že to zaručit nemůžeme. Jakákoliv reciproční obchodní dohoda je otázka vzájemnosti, takže je zapotřebí se dohodnout na tom, aby se nezaváděla nové nové eh, předpisy a EU zavádí nové předpisy pořád. Je to součást současného eh, obchodního systému v mezinárodní oblasti, takže je důležité zajistit, aby eh, ty technická, technické předpisy neskreslovaly, nenarušovaly ten obchod. A to e, se dělalo i na půdě VTO. Pokud jde o ty dopady, ano, určité dopady budou. My sledujeme e, práci, kdy se hodnotily dopady na zaměstnanost. Ten dopad bude velmi malý, bude určité přemysťování, přesuny pracovních sil, ale to je nezbytné v rámci jakékoliv obchodní dohody. E, některé z těch cifer, které tady zazněly o ztráty pracovních míst v odvětví výrobě automobilů, ne, ne, ty ne, nezohledňují nijak zase eh, důsledky přímého investování Koreou v EU do výroby. Pokud jde o to strojírenství, eh, to má velký zájem ehm, na obchodním přebytku. My jsme neměli z tohoto sektoru například řečníka, který by to doložil. A myslím, že to by bylo asi z mé strany všechno a Jack by možná něco přidal. Drawback. Um... Jenom stručně k těm, já budu mluvit uh, trošku méně, protože vás budu odkazovat na tu studii, která byla, eh, pane předsedo, předložena vašemu výboru. Je tam eh, příloha, která se týká právě navracení cel. Je možné dostat se na vyšší čísla, mm, pokud jde o automobily v ceně 10 eh, tisíc eur. Tady je několik různých scénářů a výchozích předpokladů, pokud jde o procento mm, toho inputu pokud půjdete do extrému, tak se dostanete na tu cifru 320, 320, ale eh, bude to nějak kolem 100 eur. Ano, je, nemá to tedy eh, období, to není samozřejmě, to je bez pochyby, že ten, o těch dopadech musíte rozhodnout, ale pokud budeme vycházet z rozumných předpokladů, ten dopad bude omezený. Pokud dospějeme k nějakým extrémním předpokladům, samozřejmě dojdete až k těm cifrám, které jsem jmenoval. Děkuji. Já bych uzavřel toto slyšení. Dávám slovo komisi Ignacio Garcia. Pět minut. Pět uh, minut. Děkuji, já se pokusím zodpovědět na ty různé otázky. Za prvé ta otázka vyváženosti obchodu. Jeden z důležitých závěrů naší studie byl, že pokud jde o globální vyváženost obchodu mezi Koreou a Evropskou unii, že se silně, eh, že dosáhne se silné vyváženosti eh, ve prospěch Evropské unie až do 10 miliard to znamená, sníží se současný deficit v obchodu mezi Koreou a Evropskou unii. Ale historické zkušenosti ukázaly, že když se podíváte na to, co, co když například EFTA uzavřela dohodu o volném obchodu s Koreou, tak tady eh, ten na eh, obchodní nadbytek se zvýšil pětkrát v obchodu s kolejí. Takže pokud se díváte na ty ehm, eh, na tu nerovnováhu v obchodě, zlepší se to výrazně ve prospěch Evropské unie. Naprosto správně profesor Vulkok řekl, že ta studie nezohledňuje velmi výrazné změny, eh, pokud jde o investice Koreji v Evropské unii a dokonce i třetích zemí, například Indie. Eh, vývozy z Koreji se výrazně snížily, zatímco odbyt eh, automobilů, které jsou vyráběny v Evropě, se výrazně zvýšil. Pokud jde o tu otázku, mimochodem také se domníváme, jako naznačil už profesor Woolcock, že dopady na zaměstnanost bude opravdu velice, dopad bude velice omezený. A máme tady určité nástroje, kterými to můžeme řečit, ať už jde o ten mechanismus ochrany, ať už jde o globální fond pro přizpůsobení. Druhá záležitost je, eh, pokud jde o navracení cel, Zase v té příloze k té naší studii, eh, ten obsahuje velice detailní diskusi k této otázce. A já bych vás vyzvala, abyste se na to podívali té studie jasně vyplývá, že v současné době ten dopad bude asi jednoprocentní na hodnotu auta a nej, při nejhorším scénáři až 2% z hodnoty auta. To je podstata té ekonomické dimenze, pokud jde o otázku navracení cel. Jak jsme zdůraznili, my jsme zachovávali eh, my jsme trvali na pravidlech původu pro všechna odvětví a to bude mít přímý, přímé, to je přímé pozitivum pro eh, vaše země, ať už jde o dovozy automobilů, eh, tak po ty citlivé ehm, oblasti, jako je spotřební elektronika. Pokud je o NTB, my jsme se pokoušeli řešit veškeré problémy i s NTB v automobilovém sektoru. Korea samozřejmě si ale může regulovat, eh, uvádět vlastní, do života vlastní předpisy o životním prostředí a my také. A když se podíváte na ustanovení v FTA, tady jsou jasné limitace, jak by eh, tyto práva měla být uplatňována, aby nebránila volnému přístupu na trh. Můžu, můžu pana Hodače ujistit, že Evropská komise spolupracuje velice těsně s automobilovým průmyslem a jakákoliv regulační opatření, která by v Koreji mohla nějak poškodit eh, toto FTA, budeme okamžitě zasahovat s našimi, u našich korejských partnerů. Jak víte, děláme to už celý rok v oblasti eh, u otázky CO2. Máme velice těsnou spolupráci s automobilovým průmyslem a chceme určitou vyváženost my samozřejmě chceme, aby Korea zaváděla takové pros, eh, v předpisy v oblasti životního prostředí tak, aby to prospělo i našemu trhu. Pokud jde o situaci s těmi odbory v Koreji, já nemám jasný obrázek o situaci, víme, že tam problémy jsou, a určitě by to mohlo omezit možnosti, které dává tato FTA, ale budeme zachovávat tlak na Koreu, aby zlepšila své praktiky, své postupy v oblasti odborových a pracovních práv. My jsme eh, velmi jasně eh, slyšeli, vyslechli od zástupce Koreji podporu v této oblasti. Děkuji. Tím končím naše slyšení. Já si myslím, že jsme to zvládli. Bylo to docela plodné slyšení. Vyslechli jsme názory tří hlavních stran zúčastněných v evropské ekonomice. Slyšeli jsme zástupce eh, zaměstnanců, komisy i experty. Eh, samozřejmě rozprava bude pokračovat a my za pár minut budeme hlasovat o nařízení, takže děkuji všem účastníkům za přítomnost a příspěvky.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 colleagues, we must... Prosím, musíme schrnout naši práci a znovu zahájit zasedání. Chtěl bych vás tedy vyzvat, abyste mě věnovali pozornost. Prosím, abyste přestali konverzovat. a vyzývám nyní k hlasování. Budeme hlasovat o ochranné doložce v dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unii a Korejskou republikou. Je zde 130 pozměňovacích návrhů a 14 kompromisních. Začneme hlasování. A ještě jednou vás prosím o pozornost. A prosím také o klid. Could you take your seats, please? So, starting with the votes. Takže začněme s pozměňovacím návrhem 44, 46, 47. To je identické, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se, přijato. Kompromisní ehm, pozměňovací návrh eh, jedna pro, proti. Zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 6. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 57 pro, proti, nezdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 54, 55, 56 a 58, které jsou identické. Pro? Proti? Zdrželi se? Odmítnuto. Kontrola? Kompromisní pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se potvrzeno, tedy přijato. Kompromisní návrh číslo 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 66 a 67 a 64 dvojité V, které jsou totožné. Pro, proti, zdrželi se, odmítnuto. Pozměňovací návrh 7. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 70 pro, proti, zdrželi se, odmítnuto. Návrh 8, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh, kompromisní pozměňovací návrh číslo 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 5 Dělené pro. Proti. První část. drželi se. Potvrzeno. Oddělené hlasování o para sustituir la palabra may por la palabra My jsme tam přidali uh, ústní pozměňovací návrh jako náhradu. My teď hlasujeme o kompromisním pozměňovacím návrhu 5. Máme oddělené hlasování. Domestic Advisory Group. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 77 a 78, které jsou totožné pro? proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 80 pro, proti, zdrželi se, přijato. 79 a 81 pro, proti, zdrželi se, odmítnuto. Pozměňovací návrh 10 a 80, ne, 10 pouze pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se přijato, 14 pro, proti, zdrželi se přijato, 90 pro, pozměňovací návrh 90 pro, proti, zdrželi se odmítnuto. Kompromisní návrh číslo 7 pro, Pablo Falbo. Ano, já bych rád podal ústní návrh. May nahradit výrazem should. Máte nějaké námitky? Nebo jste pro? Takže ano a hlasujeme o této změně. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 95 a 98 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 95, 98. Hlasujeme. Takže všichni. Takže se rozhodněte, prosím. Končím hlasování a výsledek je zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh číslo jedna. Bernd Lange. Jsou nějaké námitky vůči tomuto? Je to námitka? Nejsou námitky, takže hlasujeme pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 96 pro. 97, promiňte. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17, ano, pro, proti, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh číslo 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sto jedna oddělené hlasování. První část, odstavec 2, pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část, odstavec 3. Eh, pro? Omlouvám se, omlouvám se, říká pan předseda. Pozměňovací návrh 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104 a 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 107 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 111. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 112, 119, 122. Oddělené hlasování. Ale nejdřív hlasujeme o 112. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A pak máme oddělené hlasování odstavci 2. Pro? Ne, tam není, bylo to zamítnuto, tak není oddělené hlasování. Dobře. Ano, ano, měl jsem pravdu. 113. A 130 pro. Hlasujeme o pozměňovacích návrzích 113 a 130 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 114 a 127 pro, proti, drželi se. 115 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 116 a 128 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 117 je identický ten s těmi dalšími pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26D pro, proti, zdrželi se, 27D. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh číslo 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh číslo 12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 ústní návrh dvě Bernd Lange. Nějaké námitky k tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Bude pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Amendment number two in favor? Against? Abstentions adopted. Compromise amendment number 13 in favor? Takže 12, kdo je pro, proti, 13, kompromisní návrh 14, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato e, úvodní ustanovení a pozměňovací návrhy úvodního e, ustanovení. Máme 39 pro, proti, 41 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme to ověřit? Takže ještě jednou pozměňovací návrh 40. Zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Ještě jednou. Kdo je pro 42? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 4. To je staženo. 43. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování. Elektronicky zahajují hlasování. Je to hlasování o návrhu se změnami. Končím hlasování. Výsledek je, že tento návrh je přijat. A nyní musíme hlasovat o návrhu usnesení elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování a výsledek je jednomyslí. Blahopřeji zpravodaji i stínovým zpravodajům. Thank you very much. Děkuji vám. Uh, uh, you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 Yes. Yesterday we please. Prosím, jste nedisciplinovaní lidé. Můžete mi prosím věnovat pozornost? Jinak vás budu muset požádat, abyste opustili místnost. Včera jsme byli donuceni odložit ten bod, který se týkal zpráv delegací Itálii. A protože teď máme ještě 15 minut, vzhledem k tomu, jak jsme rychle postupovali při hlasování, dávám teď slovo našemu kolegovi Kristianu Muscardinimu, aby nám přednesl zprávu o návštěvě eh, jeho delegace eh, v Itálii. Kristian, máš slovo. Mm, děkuji, pane předsedo. Od 25. do 27. května byla lidi. Naštívili jsme Turin, Bělu, a členy eh, této delegace byli eh, Leichtfried Berder a jeli jsme do Piemonska a do Lombardie. Eh, diskutovali jsme rovněž se zástupci místní správy, podniků a mohu říci, že naše debaty eh, se týkaly dvou důležitých eh, zpráv, což je tedy dohoda o volném obchodu s Koreou. Tam jsme právě hlasovali tedy o doložce a dále jsme také hovořili o označení původu výrobků, které jsou dováženy do Evropské unie. Dále jsme rovněž se setkali s manažery eh, Fiatu eh, ve středisku Vafano a hovořili jsme také o budoucích investicích do automobilového průmyslu ve světle ekologické. Hovořili jsme o hybridních eh, vozidlech a v souvislosti s dohodou o volném obchodu s Koreou jsme také slyšeli, že automobilový průmysl je velmi překvapen touto eh, dohodou. V Běle jsme se setkali s eh, více prezidentem Kofi a také s dalšími zástupci, eh, jako je Valeria Fideli a další Dále jsme také se setkali se zástupci textilního průmyslu. Soustředili jsme se na to, že je velmi důležité to, aby e, označení původu bylo zachováno. Toto je nezbytné pro hospodářskou soutěž a také proto, aby e, spotřebitelé se mohli vědomně rozhodovat. Musí být také informováni v souvislosti se zdravotními problémy, které by mohly vzniknout e, při používání eh, látek barvených nebezpečnými látkami. Právě včera v Itálii byly tisíce Eh, kusů oděvů a obovy eh, nalezených a přitom se jednalo o eh, produkty z Číny. Také jsme se setkali se zástupci ocelářského průmyslu. Zde v tomto výboru jsme měli také slyšení se zástupci ocelářského průmyslu v minulých týdnech. Setkali jsme se také se zástupci eh, DAMY, eh, což jsou nejdůležitější slévárny, a také se zástupci skupiny Tenaris. Dále jsme se seznámili s výrobními systémy a byli jsme rovněž eh, konfrontováni s problémy ohledně zakázek v souvislosti s takovými partnery, jako jsou turečtí eh, partneři, kde dochází ke kumulaci eh, určitých eh, dohod. Dále jsme se setkali také se zástupci firmy Rosetti, tedy výrobci bot, a jeden z bratrů eh, Rosetty eh, nám eh, řekl, jak je trh zaplavován čínskými produkty, které jsou padělky. A také se hovořilo o nařízení o povinném označování původu výrobku. Toto nařízení je v Číně porušováno. Eh, dále jsme se setkali také s eh, starosty určitých měst a prezidentem UPIVEP, což je Národní eh, asociace výrobců textilu, ale také ocelářských výrobků, jako jsou šrouby a podobně. Tam nám bylo řečeno, že je velmi důležité kontrolovat dovoz do Evropské unie. Výrobky musí být kontrolovány také z hlediska bezpečného užívání. Dále jsme se setkali se zástupcem ENI, tedy italským energetickým podnikem, a hovořili jsme o otázkách ropy, zemního plynu a energetických problémů všeobecně. Dále jsme také hovořili o problémech, které se vyskytují v energetickém sektoru. Je důležité mít evropskou energetickou politiku, důležitý je také vztah s Ruskem. Tolik krátce k naší eh, návštěvě delegace v Itálii. Jistě máte možnost si přečíst eh, mou zprávu. Chtěla bych eh, také poděkovat úředníkům výboru, kteří nám pomohli vše zorganizovat. Všechno dobře fungovalo a to právě díky jejich práci. Musím říci, že právě tyto poznámky se zástupci průmyslu pro nás byly velmi důležité a užitečné. Této delegaci eh, byla Kristiana Muscardini jako eh, vedoucí, eh, dále kolega Leichtfried a další. Chcete se i vy, prosím, vyjádřit k této delegaci do Itálie? Ano, děkuji. Já bych chtěla pouze poděkovat paní Muscardini a to proto, že tato návštěva byla pro mě velmi užitečná. Podívali jsme se také na vývojové středisko a přímo jsme se mohli setkat s Eh, dopady eh, dohoto o volném obchodu. Tato cesta pro mě byla eh, velmi obohacující a i naše zkušenosti tedy mohly přispět k tomu, že i ta zpráva byla dobrá. Děkuji paní Muscardini za její vynikající práci. Kolega Susta. Ano, já bych chtěla potrhnout to, co říkala paní Muscardini. Cesta byla velmi dobře připravená a také praktické kontakty byly velmi užitečné. Více k tomu eh, nechci říkat. Děkuji eh, za úspěšnou cestu. Byla to první eh, cesta delegace v rámci Evropské unie, která ukázala, že je velmi zajímavé organizovat i takovéto cesty. Již eh, jsme naplánovali další delegaci, a to do Maďarska Doufám, že i tato delegace proběhne úspěšně. Děkuji tedy ještě jednou paní Kristiáně Muscardini za eh, vedení delegace a také za předložení zprávy o této návštěvě. Uděláme si nyní několik minut přestávky, dokud eh, nepřijde naše návštěva, tedy španělské delegace a doufám, že zde budete ještě Eh, v četném počtu, abyste naslouchali eh, se právě o činnostech eh, před španělského předsednictví v oblasti mezinárodního obchodu. Děkuji. Uh, Je čas vrátit se k práci. Já tady vida, vítám Silvio Iranzo, což je eh, ministr obchodu ve španělské vládě, která bude hovořit o výsledcích španělského předsednictví v radě, pokud jde o obchodní otázky. Takže ji eh, vítám, Silvii, a vítám také pana Alfreda Bonetta, který sedí po její levici, který je předsedou eh, výboru pro obchodní otázky, takže děkuji vám za to, že jste se dostavili. Eh, toto jednání zatím bylo velice vyčerpávající. A já vás musím informovat, že jsme právě hlasovali o eh, té doložce, ochranné doložce v dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unii a Koreou. Myslím si, že to je dobrá zpráva pro radu. Takže bez dalších vysvětlení předávám slovo eh, Silvie Irancová vám. Děkuji vám, vážený pane předsedo, vážení členové výboru pro zahraniční obchod v Evropském parlamentu. Po šesti měsících intenzivní práce je mi velkou ctí eh, dnes hovořit k vám, abych předložila výsledky španělského předsednictví v oblasti mezinárodního obchodu. Když ministr Sebastian se na mě obrátil v lednu tohoto roku a hovořil o velkých výzvách španělského předsednictví a Španělska jako takového, tak věděl, že tento půl rok musíme využít jako stimul pro španělské hospodářství a evropské hospodářství. A v tomto duchu jsme také pracovali. Předsednictví nemá žádné exekutivní pravomoci, ale může hrát určitou klíčovou roli v přípravě práce eh, rady. My jsme byli odpovědní pro mezinárodní obchod a tímto způsobem jsme také koordinovali různé zájmy. Spolupracovali jsme ve smyslu dobrých eh, výsledků. O to jsme se snažili a k tomu jsme se zavázali je eh, nutné vše také zapracovat do institucionálních změn. Eh, pracovali jsme tedy v novém rámci na základě skutečnosti, že Lisabonská smlouva začala platit. Na druhé straně jsme však také museli mm, bojovat proti finanční krizi. Španělské předsednictví eh, pracovalo, když docházelo ke změnám institucionálních struktur po vstupu v platnost Lisabonské Lisabonské smlouvy. A my víme, že tyto, eh, tato rozhodnutí budou tedy základem rozhodnutí následujících desetiletích. Právě v oblasti eh, obchodní politiky toto bylo důležité. Eh, Lisabonská smlouva obsahuje eh, několik novinek v nejrůznějších oblastech a to byly také hlavní výzvy našeho předsednictví. Tak jsme měli také možnost vyměňovat si názory ve Štrasburku se předsedou tohoto výboru Evropského parlamentu a se zástupci politických skupin. Eh, zjistila jsem, že tedy táhneme za jeden provaz, eh, chceme-li posílit eh, pozici Evropské unie v zahraničním obchodě. V tomto roce jsme intenzivně pracovali, ale také členské státy. Pracovali jsme na eh, návrhu eh, komise ohledně prováděcích eh, pokynů a tyto musí být také ještě přijaty Evropským parlamentem. Nejrůznější debaty byly vedeny na toto téma a my očekáváme, že komise vydá v následujících dnech sdělení o nové politice v přímých investicích a návrh nařízení o investičních dohodách. Zároveň také pracujeme na dohodě o volné volném obchodu eh, s Koreou a také na interních eh, pravidlech eh, pro další rozhodování. Na základě neformálních kontaktů, o kterých jsem již hovořila a které také předseda pěstoval se zástupci výboru pro zahraniční obchod. Jsme během této doby pracovali na základech spolupráce a na rozhodování eh, všech tří investic institucí. Eh, již jsem se zmínila, že eh, je finanční a ekonomická krize, ta je i nadále aktuálním tématem. A proto jsme v debatách zdůraznili, že je důležité, aby mezinárodní obchod přispěl k eh, trvalému růstu a k vytváření zaměstnanosti v evropských zemích. Během našeho předsednictví jsme mohli konstatovat, že nedošlo k soutěži soutěži o protekcionistická opatření v rámci EU, což je znakem toho, že multilaterální systém se osvědčil a je zralý. Díky eh, VTO eh, také byla vedena jednání a eh, výměna obchodu narostla o 50 v prvním pololetí ve srovnání s minulým rokem, což je dobrým znamením a doufáme, že obchodní toky tak budou ještě se dále navyšovat i po zbytek tohoto roku. Španělské předsednictví spolupracovalo úzce s Evropskou komisí. Ministři eh, pro obchod již měli možnost v únoru diskutovat o tom, jaká bude zahraničně obchodní dimenze eh, v mezinárodní činnosti. Také členové tohoto výboru na neformálním setkání o tom diskutovali. A tyto diskuze pokračovaly. Komise eh, připravila také veřejné slyšení 2. Eh, července o eh, obchodní budoucnosti Evropské unie. Komise také na podzim tohoto roku připraví sdělení na toto téma ohledně výsledku tohoto slyšení a my s velkou pozorností budeme přizývat nejrůznější nejrůznější subjekty eh, občanské společnosti. Eh, byli jsme vedeni jedním heslem během našeho předsednictví. Více možností a méně hranic. Toto je heslo, které jsme již realizovali. Pracujeme na nejnovějších iniciativách, které navázaly eh, na ty, které existovaly a založili jsme také eh, nové. Evropské podniky potřebují nové šance, nové obchodní možnosti. Eh, je proto otevíráme trhy Eh, a je nutné jasně stanovit pravidla. Jsme přesvědčeni o tom, že eh, společně s komisí eh, budeme moci zahájit nové iniciativy. Španělské předsednictví již řeklo, že Multilaterální postup je prioritou a snahy Evropské unie v posledních měsících byly nezbytné. Ukázalo se, že můžeme pracovat konstruktivně a že chceme vše realizovat v dialogu. Kolo v Doho, v Doha eh, proběhlo v Ženevě, ale bohužel nevedlo k těm žádoucím výsledkům. Poté však ještě eh, proběhla nejrůznější setkání v různém složení a komise mohla eh, pracovat na novém koncenzu, což se však ještě nepodařilo, ale neznamená to, že se to nepodaří v budoucnosti. Existují určité nejistoty, o kterých jsem již hovořila, ale kolo z Doha je ještě otevřeno a my my doufáme, že bude možné vytvořit takové podmínky, které umožní dojít k závěrečnému kolu a k závěru jednání. Bilaterální a regionální agenda byla také velmi ambiciózní a španělské předsednictví dosáhlo ve většině všech cílů. Ehm, myslíme především na spolupráci s oblastí Karibiku. Zde jsme dosáhli v zahraničním obchodě velmi dobrých výsledků. 18. května jsme v Madridu měli summit, na kterém jsme také mohli uzavřít jednání eh, o dohodě o volném obchodu s Kolumbií a Peru a také se Střední Amerikou. Eh, tato jednání eh, se Kolumbií a Peru byla uzavřena již v březnu. Je to jenom určitý eh, mezikrok při jednání s Andskou oblastí. S velkým potěšením vám mohu dnes sdělit, že i Ekvádor se chce zúčastnit těchto jednání. Asociační dohoda se zeměmi Střední Ameriky je důležitou dohodou v zahraničním obchodu, která povede k liberalizaci v obchodním toku a povede také k pokrytí služeb eh, veřejných zakázek a duševních práv. Eh, my se chceme eh, dále koncentrovat na tuto oblast. Jsem přesvědčena o tom, že až tato dohoda začne platit, pak eh, se otevřou nejrůznější nové obchodní možnosti pro mnohé podniky, což přispěje k tomu, aby hospodářské a sociální eh, rozvojové cíle budou zlepšeny. Jsou před námi ještě jednání asociačních dohod s Kosovem. Tyto rozhovory byly opět nastartovány 4. června. Jedná se o jednání se zeměmi Mercosuru. Tato jednání byla přerušena před několika lety a to proto, že tento trh musí eh, stát eh, před novými výzvami, před novými potížemi, které chceme překonat. Jsme přesvědčeni o tom, že tato jednání budou úspěšná. Příští jednání bude příští týden v Buenos Aires a eh, stanoviska jednotlivých stran ohledně jednotlivých kapitol budou konstatována. Spolupracujeme také s oblasti středozemí ve smyslu další integrace, ve smyslu pos- posílení investic. V Granadě proběhl první eh, summit eh, s Marokem. Eh, bylo to zahájení silnějších vztahů k této zemi a jsme přesvědčeni o tom, že budoucí zasedání ministrů obchodu za belgického předsednictví bude stanovovat důležité kroky tak, aby vznikl ještě větší prostor volného obchodu. Chtěla bych ještě jednou upozornit na to, jak jsem spokojená vzhledem k tomu, že sekretariát eh, připravil setkání v Barceloně a dále také probíhaly intenzivní setkání s Kooperační radou eh, Golf pro oblast golfu. Ty exportní eh, celní eh, záležitosti jsou velmi důležité pro zajištění eh, exportu z Evropy. Víme, že různé názory brzy budou překonány. A nyní k oblasti ASEANu. V během našeho pololetí jsme postupovali bilaterálně a to ve dvou kolech ohledně dohody o volném obchodu se Singapurem, se Vietnamem a další země jistě budou také následovat. Myslíme například na Malajzii. Cel Chceme však dosáhnout celkových dohod pro celé regiony Dohoda o volném obchodu s Koreou umožnila prohloubit eh, tyto kontakty a také jsme dosáhli pro hloubení vztahů eh, k Evropské unii. Toto se týká především ochranných doložek. Rada předložila nové návrhy eh, ohledně uzavírání dohody o volném obchodu. Tato cesta byla otevřena a zlepšena. Text bude v Evropském parlamentu summitu projednán do konce roku. V Asii proběhly ještě další dvě kola jednání o dohodě o volném obchodu s Indií, což je velmi zajímavé pro Evropskou unii. Všechny tyto dohody jsou však eh, obtížné. Samozřejmě, že na obou stranách existuje politická vůle. Jsme přesvědčeni o tom, že pro evropské i indické podniky se nabízejí na základě této dohody nové velké šance. Také vztahy k Číně mají být prohloubeny. Důležitý je přístup na trh a ochrana duševního vlastnictví. I toto patří do naší agendy květnu proběhl společný výbor Čína-EU a zde se hovořilo o těch otázkách, ve kterých je nutné ještě dosáhnout dalšího pokroku. Proto, aby regionální nerovnováha byla eh, odstraněna. Důležité také bylo to, aby Čína o veřejných zakázkách Eh, přistoupila k dohodě VTO. Také jednání s Pakistánem eh, již byla zahájena. My jsme vyjádřili přesvědčení, eh, že je nutné lépe otevřít trh a to také v rámci přepracování nařízení o SPG. Eh, ještě krátce eh, o vztazích s Ruskem. Je důležité, aby Rusko přistoupilo k VTO, což podporujeme. A je však nezbytný ještě další rámec, který eh, naše vztahy s Ruskem také charakterizuje. Jsou zde však určité nejisté prvky do budoucnosti. Prezident Ukrajiny také potvrdil, že jednání o dohodě dohodě o volném obchodu mají být zahájena a e, jistě to bude brzo pozitivní. Španělské předsednictví e, to považuje za svoji prioritu a posílit, e, jde o to posílit vztahy s těmito státy, se státy USA. Je třeba vědět, že jsme se rozhodli, že transatlantské Evropská transatlantická hospodářská nebo ekonomická rada, zkrátka TEC, bude vypracovávat strategie pro spolupráci. Proběhly už jednání eh, pana komisaře Kuchta s dalšími eh, protějšky a začala diskuze k tomuto tématu. V dalších týdnech bude nutné abychom stanovili také přesnou agendu tohoto textu. Jsme před velkými výzvami a ty můžeme zvládnout pouze tehdy, pokud všichni účastníci ze soukromého sektoru budou zapojeni. Pracujeme také na hospodářské a obchodní dohodě s Kanadou a byly tam určité pokroky a myslím si, že v příštím období budeme schopni tento pokrok lépe vyhodnotit. Také jsme posílili eh, vztahy s Japonskem, abychom zintenzivnili spolupráci, poukázali jsme na různé možnosti, které jsou možné a které je třeba ještě posoudit předtím, než se rozhodneme. Eh, byla tu řeč o různých bilaterálních eh, smlouvách, ale chci se zmínit ještě také zejména o smlouvách s Pacifiku. Eh, máme jich už, jsou to smlouvy známé pod zkratkou EPA a proběhlo také karibské UE Cariforum a včera také eh, AKT. Španělské předsednictví se eh, zasazuje o to, aby eh, rozmach těchto vztahů se zeměmi a státy AKT se dále posiloval, protože jsme přesvědčeni o tom, že je to důležité pro trvale udržitelný rozvoj a hospodářský růst v tomto regionu a pro integraci. Podívejme se na strategii přístupu na trh. 1. června jsme s komisí se zástupem zástupci španělských podniků a Business Europe v Madridu uspořádali zajímavý seminář. Prodiskutovali se tam věci potřebné pro rozvinutí a vytvoření eh, této strategie. Jsme přesvědčeni o to, že naše obchodní eh, politika by se měla jasně orientovat na přístup na trh. Sem patří například veřejné zakázky, ale Patří sem také ochrana duševního vlastnictví. To všechno bude v této strategii 2020 zapracováno. Podívejme se na ochranu eh, duševního vlastnictví. I tam máme určitý pokrok při jednání, pokud jde o akta, čili eh, dohodu proti padělání. My jsme měli tři kola a poslední bude eh, příští týden ve Španělsku. Doufáme, že eh, jsou to všechno věci, které jsou důležité. My jsme se toho aktivně zúčastnili, zejména tam, kde jde o politiku konkurenceschopnosti. V rámci lepšího přístupu na trh španělské předsednictví vypracovalo takový manuál pro malé a střední podniky, jak postupovat, tak aby tyto zájmy eh, malých a středních podniků byly chráněny také v třetích státech. Tento manuál je k dispozici pro malé a střední podniky, pro jejich rychlou akceschopnost tak aby věděli, že Evropská unie také podporuje. Dva důležité sektory ekonomiky Evropské unie z výbor pro obchodní politiku mm, projednal textil a další, je to STIS. Jedná se o automobilový průmysl a průmysl keramiky. Máme tu dva zajímavé sektorální dokumenty, které jsme zveřejnili, které eh, popisují šance, ale také potíže těchto sektorů v Evropské unii, pokud jdou na třetí trhy. Podpora obchodu pro nás byla velmi důležitá. Především je důležité to, abychom s pomocí obchodních eh, podpor bojovali také eh, proti chudobě v třetích zemích. Dali jsme k dispozici 2 miliardy euro a pracujeme na technické pomoci a jejím zorganizování. Spojené eh, národy budou mít zasedání k tomuto tématu právě rozvojové pomoci a během španělského předsednictví jsme vypracovali na usnesení rady, tak aby ta konference, která bude velmi důležitá a proběhne v říjnu tohoto roku, byla dobře připravena. V obchodní oblasti máme další priority, zejména mezinárodní smlouvu o obchodu se zbraněmi, a to v rámci Spojených národů. A během španělského předsednictví jsme pracovali na návrhu textu, který bude velmi důležitý pro zahájení jednání, která by měla být ukončena v roce 2012. Ještě něco, eh, pokud jde o podporu exportních úvěrů v rámci OECD. Španělské předsednictví tady mělo velmi důležitou roli. Takže to bylo takové zhrnutí činností španělského předsednictví v oblasti obchodu. Tento půrok byl velmi komplikovaný s ohledem na institucionální změny, ale také s ohledem na hospodářskou krizi, kterou v tuto chvíli zažíváme. Jsem si nicméně jista, že mohu říci, že pro nás bylo ctí eh, působit v tomto předsednictví a děkujeme vám, Evropskému parlamentu, za podporu v této důležité činnosti. Ale naše činnost tímto ještě nekončí. Budeme pracovat v triu předsednictví tak, aby Evropská unie v mezinárodním obchodu mohla posílit své postavení tak, aby obchodní toky přispěly k tomu, že se zrychlí hospodářský růst a vytvoří se nová místa. To je nutné dělat v multilaterálním rámci, kde jsou jasná pravidla, jasná a známá. Budeme se těšit nadále i na to, že nám poskytnete svoji podporu jako parlament, protože je to velmi důležité pro roli Evropy. Děkuji za tuto rozsáhlou zprávu o výsledcích španělského předsednictví v oblasti obchodu a o tom pozitivním hodnocení, které jste sama přednesla o tomto pololetí. A já teď dávám slovo členům tohoto výboru. První bude Pablo Talber z DPP. Tři minuty, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl poděkovat eh, státní tajemnici eh, za její přítomnost. Je nám potěšením vás přivítat. Španělské předsednictví a španělská vláda již řekla, že toto předsednictví proběhlo úspěšně. Já bych raději byl býval slyšel, že to bylo předsednictví příjemné. Ale dobře, jsou zde ekonomické potíže, ale obchodní aspekty, které dnes probíráme, naznačují, že můžete tedy říci, že toto předsednictví bylo více jak uspokojivé a k tomu vám blahopřeji. Došlo k mnohým eh, pokrokům, jako je například ta dohoda s Kolumbií, včetně liberalizace trhu eh, v zem, oblasti zemědělství, rybolovu a také v oblasti investice což také umožní další dialog o e, lidských právech. Dále bych chtěl také upozornit na to, jak je důležité e, to, že proběhla e, jednání o asociační smlouvě se Střední Amerikou. To je důležité pro Evropu, ale je to důležité také pro mnohé ekonomické oblasti v těchto zemích Střední Ameriky. Důležitá je také ta skutečnost, že Mercosur byl zahrnut do těchto jednání. To je celá jistě veliký příspěvek evropských institucí. Investiční mechanismy mají vzniknout i v Latinské Americe a důležitý pokrok je také v jednání s Kanadou. Řekla jste, že toto jednání bylo uspokojivé a také ambiciozní. Důležitý je také pokrok jednání s Indií a Singapurem. A dovolte mi osobní poznámku k spolupráci se španělským předsednictvím v rámci, v rámci ochranných doložek ohledně dohod o volném obchodu s Koreou. Já jsem velmi úzce spolupracoval se eh, španělskou eh, vládou a eh, chtěl bych za to poděkovat. Existovaly však i šedé té stránky nedošlo k pokroku v jednání se zeměmi při eh, Dunaji a pravděpodobně tomu také nebude ani v roce 2011. Pokrok nebyl zaznamenán ani v oblasti VTO a ani v oblasti VPA. Eh, měli jsme také takový eh, dojem, že 7. ledna eh, pan ministr Jan hovořil o dalších problémech, jako je protekcionismus a potírání tohoto jevu je velmi důležité, především v souvislosti s opuštěním krizové situace. Domnívám se, že ne všechno se zde podařilo. Ze strany Evropského parlamentu jsme tedy očekávali větší ambice eh, v tomto smyslu. Dále barcelonský proces. Ani zde nebylo dosaženo toho pokroku, který jsme očekávali. Ale jak již bylo řečeno, jak také řekl pan předseda, domnívám se, že toto předsednictví bylo uspokojivé a dokonce víc než jen uspokojivé a především v oblasti obchodu a děkuji vám za to. Emil Menéndez, eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou vás, paní státní tajemnice, zdravím. Možná, že by bylo politicky nesprávné, kdyby Španěl, který je blízko vládní straně, vám teď gratuloval a ještě o něco více, než to udělal můj předchozí kolega. Nicméně, dovolím si výjimku, já budu politicky nekorektní a děk, poděkuji vám za vaši spolupráci. A mohu pokračovat v tom, co řekl kolega Lefalbe, když vás chválil, když hovořil o těch stimulech a podnětech, které jste dala do této spolupráce. To jsme cítili všichni tady ve výboru i v Evropském parlamentu. Ale chci Pablovi říci, že mohu souhlasit s tím, že v Doha jsme nedocílili žádného pokroku, ale to nesouvisí se španělským předsednictvím a nesouvisí to ani s tím, co řekl předseda Van Rompuy. Ne, ne, tam jsou strukturální potíže a problémy, které dokážeme vyřešit až časem. Eh, já bych eh, chtěl omezit svůj příspěvek tak, aby se mohli vyjádřit i další kolegové. A pokud pan Radové dovolí, tak eh, může udělat i druhou rondu. Nejdříve, pokud jde o jednání s Mercosurem. Paní tajemnice, víte, že eh, v tomto výboru jsou někteří kolegové, kteří si myslí, že na základě změn v celosvětové ekonomice ten vyjednávací mandát z prosince 2009 už je zastaralý a měl by se přepracovat. Víme, že tento výbor, eh, už to řekl eh, komisaři Kuchtovi, ale komise nezdílí tento názor. Mm, myslí si, že by v tomto, eh, jde o to, aby v tomto mandátu byly záruky, abychom se mohli pustit do změn v období globálních změn navzdory finanční krizi. Proto vám chci položit otázku, jak se na to díváte a zda si myslíte, že by bylo užitečné udělat studii dopadu k této věci. A tím se dostávám ke druhé otázce včera, eh, promiňte, vyjádřila jste optimismus, eh, pokud je o vyjednávání s Ekvadorem. A řekla jste, že Ekvador eh, se chce účastnit na vyjednávání s Peru a Kolumbií a já jsem slyšel, že Bolívie navzdory potíží, které v této zemi jsou, že Bolívie uvažuje o tom, zda ty vztahy s Evropskou unii neposílit. To znamená, že Bolívie za určitých okolností by mohla následovat v příkladu Ekvádoru a že i by se stala členy toho antského společenství, které vyjednává s EU. To ale neznamená, že by Bolivie nebo Evropská unie potom se vzdali procesu zapojit více další země andského regionu. Španělština je nádherná řeč, to slyšíme. E, není to sice jediný jazyk e, a já dám před, e, slovo panu Kazakovi. Děkuji, pane předsedo. Paní státní tajemnice, vítám vás. A po poznámkách španělských kolegů zleva i zprava je nutné, aby i centrum se vyjádřilo, i když to nebude španělsky. Paní státní tajemnice, chtěl bych vám také poblahopřát k tomu, co jste dokázala během španělského předsednictví. Je nutné přiznat, že to bylo předsednictví eh, ve skutečně obtížné situaci Evropské unie, když začala platit Lisabonská smlouva a bylo nutné postupovat podle nových metod kooperace s Evropským parlamentem. My jsme spokojeni s tou první zkušeností kterou jsme udělali. Hovořila jste o tom, jak pokročila jednání s Mercosurem, s karibskou zemí Střední Amerikou a jistě to bylo také dáno vaší osobou, i když tam určité problémy ještě existují. Já bych však chtěl se zmínit o jiném tématu, o kterém hovořil také Pablo Zalba. Jedná se o jednání kola v Doha. Včera jsme hovořili s komisařem de Guchtem, který se vyjádřil optimisticky, i když vyjádřil své přání, že i američané by měli projevit větší flexibilitu, aby se pokročilo. Sdílíte tento optimismus? Domníváte se, že bude možné příští rok dojít k určitému závěru? Tolik má první otázka. Druhá otázka, ta se týká eh, rozšíření dohody SPG+. Komise navrhla rozšíření bez podstatných změn tomto nařízení. Eh, my bychom to měli schválit. Já jsem však pochopil, že některé členské státy tam chtějí změnu provést. A co si o tom myslíte vy? Poslední otázka. Již jsme zde měli eh, prezentaci strategie v oblasti eh, zahraničním obchodu do roku 2020. Byla to prezentace komise. Chci se zeptat, eh, zda na základě vaší zkušenosti s těmito šesti měsíci byste nemohla popsat pět hlavních priorit pro následující období tak aby to eh, mělo také pozitivní vliv na vývoj zahraničního obchodu. Eh, merci beaucoup. Merci. Eh, děkuji, děkuji paní státní tajemnice, ale nestíla, nestílím váš optimismus v mnoha otázkách. Chtěla bych vyjádřit určitou pochybnost ohledně znovu zahájeného jednání s Mercosurem a také ohledně dohody s Peru a Kolumbií. Jistě víte, že Evropa je ve velmi obtížné situaci. Není zde růst, zaměstnanost klesá, nezaměstnanost roste, destabilizace se dotýká veškerého obyvatelstva a to je otázka ve Španělsku a také v jiných zemích. A tento okamžik, kdy chceme vyjednávat o výhodách, dohodách a pro země Latinské Ameriky mě znepokojuje. Takové země jako Peru a Kolumbie eh, také eh, bude destabilizovat eh, určité části Evropy, ale také naše zámořská území Eh, je eh, zde tedy eh, veliký nedostatek konzistentnosti. Ohledně Mercosuru jsem znepokojena v souvislosti se zemědělstvím v Evropě a především co se týče živočišné výroby. Jistě víte, že eh, také naroste eh, dovoz eh, drůbeže o více jak 25 a všechno toto bude tedy importováno do Evropy, přičemž ani sociální, ani tarifní normy, ani sociální normy nejsou dodržovány. Já nejsem proto, aby se vše pod podléhalo protekcionismu, ale chtěla bych, aby obchodní politika byla vedena tak, aby se zohlednily i další záležitosti životního prostředí, sociální aspekty. Nesmíme tedy vše otevírat pro také tyto aspekty. Ještě k otázce Středozemního moře. Zde prožíváme neúspěch nejenom v rámci předsednictví, ale také v souvislosti s Blízkým východem. Je nutné postoupit ve dvou oblastech. To je politika. Zde Evropa eh, musí skutečně eh, jít do řešení míru eh, na Blízkém východě a dále také v ekonomické oblasti bychom měli více zvýšit náš hlas. Cristiano Děkuji, Kristiana Moscardini. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat španělskému předsednictví za to, čeho dosáhlo, i když ty doby byly velmi obtížné. Bylo možné dosáhnout mnohých cílů a o jiných na ty máte ještě čá pár dní čas. Španělské předsednictví má totiž také možnost vyslat silné poselství na adresu budoucích předsednictví. My se tady zabýváme obchodem a od rady požadujeme větší pozornost, pokud jde o deficity v Evropské unii kde chybí skutečná opravdová obchodní politika. Chybí sociální činnosti, nedělá se nic proto, abychom měli lepší růst a nejen našich národů, ale i jiných. Čili potřebujeme opravdovou obchodní politiku, nejen měnovou politiku. Myslím si, že tuto výzvu můžeme ještě podtrhnout poté, co v posledních letech a měsících jsme všechno zažili. Víte, že jsme zodpovědní za obchodní otázky a proto se také musíme zabývat otázkou eh, cel. Komisař de Kucht řekl, že existuje harmonizace cel, ale vím, že se to děje pouze na úrovni zákonů. Na kontrolní úrovni harmonizace není. Existují celní zprávy, které pracují dobře, které nepropustí padělané zboží, ale to neplatí pro všechna pracoviště. Takže proto má clo takový význam. S, velkým, s velkou spokojeností jsem vyslechla, co všechno španělské předsednictví udělalo, pokud jde o smlouvu akta, pokud jde o podporu malých a středních podniků. A myslím si, že právě tato podpora je potřebný silný signál do budoucnosti. Dovolte mi ještě jednu poslední poznámku. Téma, o kterém jsme hovořili už na prvních setkáních. Víte, že Evropě Evropa uzavírá příliš rychle, příliš mnoho dohod o volném obchodu. Samozřejmě, když je to s malými zeměmi, je to v pořádku, je to vzájemná snaha podpořit se. Evropské podniky eh, mají mít podporu v zahraniční také i nové podniky, ale myslím eh, také na země, jako je Indie a další pokud se pustíme eh, do všeho, tak by to možná bylo eh, překotné a uspěchané. Vy se teď nacházíte na konci svého předsednictví a proto je dobré vyslat poselství radě, aby se intenzivně zabývalo nařízením o označování původu, protože Není správné, když si Evropská unie sváže ruce vůči Mexiku, Indii a USA a brání sama sobě. Skupina GUE. Děkuji, pane předsedo. Slovo má Joe Higgins. Paní tajemnice, španělské předsednictví Mm. trvalo šest měsíců. To bylo období velkých spekulací na finančních trzích, eh, podniky, které se zabývají eh, hedgingem. A tato politika byla zaměřena proti členům Evropské unie, eh, Řecko, Portugalsko, ale také Irsko, kromě Španělska, byly terčem jejich činností. Vy jako eh, odbornice na obchod musíte vědět, že celou řadu zdrojů vlastně vysávají tito paraziti na finančních trzích. Hluboká ekonomická krize eh, zasáhne služby a výrobu čistě proto, že tolik fondů z veřejných prostředků, které by se měly investovat do infrastruktury a do veřejných služeb, vlastně jsou věnovány na placení spekulací na trhu. Proto bych se rád zeptal, jak ospravedlníte skutečnost, že španělská vláda, stejně jako vláda mé vlastní země v Irsku, že jste kapitulovali vůči těmto spekulantům. Oni ohrožují životní úroveň španělských pracujících a dělnické třídy, stejně jako v Irsku práva důchodců a tak dále. Co pak, kde zvednete prst proti těmto a neuděláte nic proti těmto spekulantům a jejich systému? Má to katastrofální následky pro růst hospodářský, pro obchod a tak dále. A druhá připomínka, paní státní tajemnice, mohu se vás zeptat, pokud jde o Eh, dohodu o volném obchodu s Kolumbií a Peru, jak zdůvodníte, že navzdory opozicí odborářů v Kolumbii a navzdory eh, organizacím, které zastupují domorodé obyvatelstvo, lidská práva a tak dále. Vy jste přistoupili k této FTA. E eh, ve spolupráci s jejich vládami, což je, to jsou vlády, které mají špatnou pověst, pokud jde o lidská práva. Tady docházelo k vraždám, eh, které prováděly bezpečnostní síly, eh, porušování lidských práv. Jak to můžete, eh, jak můžete za této situace poskytovat podporu vládě Kolumbie, která vlastně je vina tímto porušováním lidských práv? Nebo jde o to, že zájmy velkopodnikatelů ve Španělsku mají přednost před lidskými právy a nakonec eh, podobně, pokud jde o tu dohodu se středoamerickými vládami, vládami Střední Ameriky, jak zdu, jak opodstatníte, že pokračujete s vyjednávání s Hondurasem, což je vláda, která byla dosazena na základě eh, neregulárního procesu. Jakou, jaké poselství tím, eh, co tím signalizujete světu, že se snažíte zajistit eh, obchodní styky s těmito zeměmi? Děkuji, pane předsedo. Vyslechněme tedy odpovědi a připomínky našich hostů, eh, státní tajemnice Silvie Irensové jménem tedy španělského předsednictví. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla začít eh, otázkami eh, pana Salvy z LS. Děkuji vám. Děkuji vám za vaše poznámky protože jste také podporoval španělské předsednictví v důležitých otázkách a zároveň jste také uznal, že existují určité oblasti, kde eh, se můžeme snažit eh, seč síly stačí, ale přesto nemůžeme dosáhnout uspokojivých eh, výsledků. Prostě jenom proto, že to nebylo v našich rukou, nemohli jsme toho dosáhnout. To se týká také eh, kola v Doha. Jistě však víte, pane de Salva, že tam jsou důležité další aspekty a tím také reaguji na eh, to, co řekli ostatní. Málo tolerantní země byly tam také zastoupeny, ať na jedné nebo na druhé straně. I v USA se připravovaly volby a v různých zemích a tak jsme také nevěděli, jaký postoj bude. V následujících dnech však bude zasedání G20 v Torontu a jsme si jistí, že tam bude možné dosáhnout určitého úspěchu. Dále k těm otázkám eh, pana Lindnera, On se nás ptal na to, jak naše předsednictví se zabývalo eh, jednání s Mercosurem. Eh, již před rokem tento mandát byl vysloven pro jednání s Mercosurem a my se domníváme, že tento mandát je i nadále vhodný. Sice došlo k určitým změnám, ale ty zásadní otázky, kterými jsme se museli zabývat v minulých letech, eh, musíme i nadále zpracovávat. A v následujících týdnech proběhne další jednání v této otevřené fázi a tam možná dostaneme lepší přehled o situaci snad se mandát bude muset změnit, ale před tímto kolem jednání to ještě nemůžeme posoudit. Jistě by bylo užitečné aktualizovat i studie dopadu Ekvádoru a Bolívii. Tam samozřejmě vítáme, že tyto dvě země se vrátily k vyjednávacímu stolu. Hmm, to je můj osobní názor, ale myslím si, že i Bolívie se vrátí k tomuto jednání, je to v jejich vlastním zájmu a Ekvádor je na tom stejně. Ta skutečnost, že byla uzavřena smlouva s Peru a Kolumbií, ještě neznamená, že budeme muset dále čekat, než bude dosaženo dalších úspěchů s dalšími zeměmi. Dále ještě k otázkám pana Kazaky. Je zde otázka kola jednání v Doha. My si domníváme, že v těch posledních letech bylo dosaženo velkých úspěchů, ale další pokroky musí pak vycházet z toho, čeho bylo dosaženo v roce 2008. Již jsem se zmínila o tom, že v Kanadě budeme mít dobrou příležitost, abychom zjistili, co si myslí nejdůležitější země v eh, této oblasti. A já se domnívám, že zcela jistě tam nové možnosti existovat budou. Dále ještě SPG a ke té skutečnosti, že toto nařízení si některé země přejí změnit. Již existuje určitý proces této změny, tak aby tento systém mohl být spravedlivější spravedlivější ve smyslu obecných preferencí. Proto je nutné využít hospodářských kritérií pro výběr těch zemí, které e, užijí těchto práv e, tyto země musí být e, také konkurenceschopné. Celý mechanismus jednotlivých stupňů musí být rovněž změněn. Dále zde ještě je kritérium rizika kdy se kontroluje, zda se dodržují pravidla SPG či SPG+. A proto je nezbytné proskoumat označení původu, tak aby tyto preference nebyly jednostranně zneužívány. Dále k našim prioritám rámci strategie EU 2020. Samozřejmě, že s dokumentem z 3. března eh, souhlasím a souhlasím také s dokumentem eh, veřejné konzultace komise. Eh, tyto konzultace proběhly a budou uzavřeny 28. června. V tomto dokumentu je Eh, uvedeno eh, mnohé a vy eh, jste chtěl znát několik priorit. Nejdůležitější je, myslím, multilaterální a bilaterální jednání. Tato jednání musí být ukončena, především tedy ta, která mají velký dopad na hospodářský prostor. Tam eh, je také možné očekávat realizaci těchto eh, jednání a dohod, především co se týče netarifních překážek, což je stále důležitější, především v souvislosti se snižováním celních eh, překážek. Dále také otevírání trhu. Tam mm, myslíme především na produkty high-tech, na produkty energeticky výhodné a další produkty, které mají velké potenciály. Další prioritou by bylo i nadále vést strategický dialog s velkými partnery Jde-li tedy o rámec regulace, o e, globální nerovnováhu či potírání klimatických změn či přístup k e, novým surovinám a také dialog s USA musí být ještě zlepšen je nutné také vést eh, jednání na vysoké úrovni s Čínou a eh, musíme kontaktovat eh, i Japonsko, Rusko a další ekonomiky. Přístup k trhu je důležitý především pro malé a střední podniky. Tyto podniky musí mít tento přístup v jiných zemích. Ještě k těm otázkám, které položila paní Sernés. Vy jste se zmínila o Mercosuru. My jsme toho názoru, že dohoda se zeměmi Mercosuru eh, potřebuje další čas a další snahu eh, v souladu s mandátem stanoveným Evropskou komisí. Tímto způsobem však evropské podniky eh, mohou využít eh, dohody celkově. Chceme zajistit eh, přístup na trh takové oblasti, jako je sektor automobilového průmyslu a sektor náhradních dílů pro automobily. Dále tak zde došlo k určitému zablokování a také tím, že určité výrobní podniky předložily veto. Dále jednání o textilu, keramice a v dalších sektorech, jako je víno, likéry, je rovněž důležité. Dále také označení původu, eh, které je chráněno, je věc, dohod nové generace. Tyto dohody jsou velmi rozsáhlé a proto nabízejí také nové šance i v oblasti investic. Dále bude také větší disciplína v oblasti transparentnosti a ochraně investic. Konkurenceschopnost musí být chráněna a v principu budeme mít také nové šance v oblasti telekomunikací, energetiky a dalších, ale také v oblasti eh, pojišťoven, obchodu, eh, životního prostředí, inženýringu a podobně. Důležité důležitou oblastí jsou také veřejné zakázky. Mercosur nám již sdělil, že je ochoten jednat o některých aspektech veřejných zakázek, aby nám vyšel stříc. Skutečnost, že v Brazílii proběhne Ehm, mistrovství světa ve fotbale eh, jistě také dodá nový stimul. Tento sektor, který ještě není otevřen pro další partnery eh, z Evropské unie. Domníváme se, že tato dohoda bude velkou výzvou a také velkou šancí. A pokud jde o Středomoří, tak tam eh, je zřejmé, že politické politická příprava eh, nevedla k tomu, že bychom dokázali docílit ekonomického pokroku s těmito státy. A to je velmi obtížné eh, pozadí, na kterém se tady pohybujeme. Také je to ekonomická výzva. Jednak eh, musíme podpořit ten, tu integraci jihu, například Akadirsk velký proces. Jsou tam také další regionální integrační procesy a my musíme zvýšit své úsilí tak, abychom zlepšili vztahy s těmito územími a aby byla silnější regionální integrace. Teď se dostávám k tomu, co řekl pan Higgins z GUE. A omlouvám se. Zapomněla jsem na paní Moscardini. Chci vám poděkovat za všechny připomínky. Zcela jistě to pro nás bude užitečné, abychom tímto způsobem svoji obchodní politiku v tomto regionu ještě zlepšili. Za, děkuji za všechny připomínky. A teď se dostávám k otázkám pana Higginse z GUE. Otázka zněla, proč jsme kapitulovali před spekulanty. No, naše údaje ukázaly, že mezinárodní obchod, a mám obecná čísla, se o 25 zase zvýšil. A v minulém roce jsme měli nejhorší čísla od druhé světové války. Tam eh, to byl pokles o 12 a obchod vlastně posiluje hospodářský vývoj a situaci zaměstnanosti. Už jsme se o tom zmínili. Zahraniční obchod je v těch, je vlastně tím, kdo přispívá k rozvoji ekonomiky i ve Španělsku a přispívá k tomu, že ta finanční krize by měla daleko větší dopady. V roce 2008 zahraniční obchod měl 2,8 to byl jeho přínos k růstu HDP a v roce 2005 to bude 1,8 Strategie 2020 bude také eh, strategií, která přispěje a ovlivní a posílí obchodní sektor. Pokud jde o otázku dohody s Peru a Kolumbii, tady vám mohu říci, že tyto otázky, o kterých jste se zmínili, mají skutečně mimořádný význam. A vím, že parlament je také podrobně projednává. Byla tu delegace poslanců, která jela do Kolumbie, aby přímo na místě ověřila, jak se vyvíjí a jak se zlepšila situace lidských práv v těchto zemích. Je třeba říci, že tu je jasný pokrok. To konstatovala také Mezinárodní organizace práce, také Spojené národy. To zopakovali a zdůraznili opakovaně a také Evropská komise mohla konstatovat pokrok ve všech oblastech, které jste jmenovali. Tato otázka trvale udržitelného rozvoje je otázkou, která provází vlastně všechny tyto dohody nové generace a je třeba ji brát v potaz. Důležité pro nás je dodržování sociálních ustanovení, ale také pracovního práva, a to budou tyto dohody zohledňovat eh, zvláštním způsobem a komise také bude dohlížet na to, aby to tam bylo zapracováno. To se stane, jakmile bude ta dohoda zrealizována a myslím, že tím jsem zodpověděla vše. Děkuji, děkuji za tuto hloubkovou eh, analýzu a odpovědi. Děkuji za vyhodnocení eh, situace a informace o pokroku a dosažených úspěších během eh, španělského předsednictví. Ještě jednou děkuji a těším se na úspěchy španělské vlády v té či oné oblasti, čili to bylo naše eh, jednání a další schůze se koná 13. a 14. července. Kolegové a kolegyně, děkuji. Sí, sí.